Vážení kolegové, zahajuji zasedání a nejprve bych vám chtěl uh, za pana Albertiniho předložit omluvu, nemůže být mezi námi. Předkládám vám tedy také pořad jednání. Dopoledne se budeme zabývat nejprve uh, návrhem usnesení o, tedy návrhem usnesení o zprávě o pokroku Islandu. Je tam asi 20 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k, tomuto, eh, k této zprávě. A, a eh, tuto zprávu nám představí pan Christian Preda. Je mezi námi a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit rumunsky. Od posledních diskuzí, které jsme vedli ve výboru ohledně této zprávy, jsou tu dva významné kroky, k němž došlo. Za prvé, Islán... rozhodnutí islandského eh, prezidenta aby eh, dohoda ISF byla předložena eh, lidem k referendu. 9. dubna se má hlasovat a vzhledem k tomu jsem předložil ústní pozměňovací návrh v odstavci 10 textu, o kterém jsme diskutovali a teď vám tento pozměňovací návrh eh, přečtu. Většina Eh, z parlamentu 17. listopadu 19, eh, pardon, 2010 doufá, že bude dobré do konce eh, procedura o porušení smluv z 26. května 2010 proti islandské vládě. To byl konec citátu. A důležité je dodat, že výzkumy veřejného mínění ukazují, že většina eh, lidí na Islandu je pro tuto novou dohodu, takže většina Islandianů by hlasovala pro tuto novou eh, dohodu. A eh, druhý významný vývoj ohledně Islandu je neúspěch sedmého kola vyjednávání mezi EU, Norskem, Islandem a Far- Farskými ostrovy, ohledně společné zprávy a řízení zásob makrel. Také jsem předložil ústní pozměňovací návrh, který též budu citovat. Postoj ke společnému, e, společné zprávě zásob makrel. Žádáme Island, aby nadále pokračovala ve vyjednávání o tomto tématu, zejména s cílem dosažení dlouhodobě udržitelné kvóty A to byl tedy konec citátu ústního pozměňovacího návrhu. Co se týče pozměňovacích návrhů od kolegů, mohu prohlásit, že většinu z nich podporuji, protože podle mého názoru přispívají k našemu návrhu pozitivně, ale je tu několik pozměňovacích návrhů, které nemohu přijmout. Za prvé pozměňovací návrh číslo 1, který byl předložen eh, panem Tarandem a paní Sargentini ohledně moderních sdělovacích prostředků a iniciativy v oblasti moderních sdělovacích prostředků, protože si myslím, že toto přímo nesouvisí e, s vyjednávání o přistoupení. A v té druhé části tohoto pozměňovacího návrhu je zde zmínka o situaci v EU a já si nemyslím, e, že by toto bylo relevantní v tuto chvíli. Pozměňovací návrh číslo 2 od pana Devy tam si nemyslím, že, by byl, že bychom měli důvod se obávat, že by Islandané nějak eh, uspěchali eh, vyšetřování případu iSafe. A Island věnoval dost eh, času vyšetřovacímu výboru, aby mohl provést svoji práci. A budeme tedy mít k dispozici dokument o té krizi, která otřásla Islandem v roce 2009 a v tuto chvíli e, vyšetřování bývalého předsedy vlády pokračuje mm, běžným tempem. Ohledně pozměňovacího návrhu číslo 10, tento pozměňovací návrh se zabývá Evropským rybářským fondem. A myslím, že je příliš záhy na to, abychom diskutovali o Evropském rybářském fondu, protože ještě pořád probíhá screening při vyjednávání. A kapitola, která se týká rybolovu, dosud nebyla ani otevřena. A proto v tuto chvíli nemůžeme podporovat myšlenku, že bychom vylučovali Island z této části komunitární aky. Myslím, že na to je ještě příliš brzo, abychom o tom vůbec zahájili diskuzi. A na e, závěr odmítám pozměňovací návrhy, které žádají o částečné nebo úplné vymazání e, toho, co se týká veřejného mínění v Islandu, na Islandu nebo v EU ohledně přistoupení. Já nemohu přijmout takováto pozměňovací návrhy, protože Eh, vše, co se týká situace s veřejným míněním, je důležité. A myslím, že se nepletu, když řeknu, že veřejné mínění je velice důležitý politický aspekt, když hovoříme o přistoupení Islandu eh, k EU jak eh, jako poslanci Evropského parlamentu si nemůžeme nikomu upírat právo mít názor na tuto věc. 56 procent eh, Islanděnů věří Evropského parlamentu podle posledního eurobarometru a jen 28 eh, tamních obyvatel věří mm, své vlastní vládě. Takže eh, toto je třeba poznamenat a děkuji vám za pozornost. Monsieur Watson. Pan Watson. Děkuji, pane předsedo, a rád bych eh, poblahopřál zpravodaji k vypracování této zprávy. Zpravodaj je z oblasti, která leží velmi daleko od Islandu. Dál už to ani v Evropské unii nejde, nicméně dobře chápe výzvy, před nimiž tato země stojí. Pane předsedo, v této zprávě není nic, proti čemu by skupina ALDE něco zásadně namítala. Předložíme jeden nebo dva pozměňovací návrhy, ale plně podporujeme podstatu této zprávy. Zdá se nám, že jsou zde tři základní otázky. Za prvé, je zde otázka vůle islandského lidu ke vstupu do Evropské unie. Počkáme na formální vyjádření této vůle. Za druhé, je zde otázka kompenzace od bank. Podle nás je ta dosažená dohoda dobrá. Upřímně řečeno, některé z místních úřadů a další, kteří investovali do bank, by si měli dát větší pozor na to, jakým způsobem investovali do, do své peníze. V každém případě zásada caveat emptor by mohla být v tomto případě uplatněna. Nicméně si myslím, že toto změní je v podstatě dobré a mohla by nás e, uspokojit. Třetí otázka se týká rybolovu a také lovu velryb. A to je věc, na kterou se musíme podívat, jakmile bude zahájeno jednání a jak bude pokračovat. Musíme ale postupovat eh, velmi citlivě, pokud jde o tradiční islandská průmyslová odvětví. Nicméně musíme dostat také svému závazku usilovat o environmentální udržitelnost. Mám otázku k odstavci 6 na zpravodaje. Ve své zprávě o politických kritériích eh, se hovoří o roli ministra spravedlnosti při jmenování soudců. Podle mě je důležité pochopit povahu Islandu. Je to velmi malá země, je to země, kde každý každého zná. Je to země, kde někdo nakonec musí na sebe vzít politickou zodpovědnost eh, za učiněná rozhodnutí. A to je pravděpodobně důvod, proč má ministr spravedlnosti tuto zodpovědnost, proč se vyvinul tento systém. Možná bychom o tom měli diskutovat eh, s Islanděny. Třeba je to něco, co budou ochotní změnit po diskuzi. Nicméně musíme vzít v úvahu že je to opravdu velmi malé společenství, je to věc, kterou bychom na naší straně měli pochopit. Merci, monsieur Watson. Uh, madame... Děkuji, paní Houtala. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se jen zeptala zpravodaje, jestli by se on a skupiny mohli podívat na pozměňovací návrh 1 od zelených. Jedná se o podpoře přístupu k islandské iniciativě v oblasti moderních sdělovacích prostředků. Myslím si, že Island také velmi usiluje o vyvážení otázky mezi copyrightem a volného přístupu k mediálním informacím. Bylo by dobré předložit ústní pozměňovací návrh, aby se alespoň v té závěrečné zprávě zachovala podstata tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Už se nehlásí nikdo další? Ano. Pan Ferm. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za jeho skvělou zprávu. Já jsem náhradníkem v tomto výboru ale eh, v výboru pro rozpočet eh, jsem zpravodajem pro rozšíření a proto mě tato otázka zajímá. Myslím si, že návrh, eh, jak naložit s pozměňovacími návrhy, je v podstatě dobrý hlavně důležité odmítnout pozměňovací návrh 17. Myslím si, že informace budou velmi důležité v této otázce. Rozpočtový výbor v květnu Eh, vyšle delegaci na Island. Bohužel to nejsme schopni skoordinovat s vámi, ale nevadí to, protože my tam nemůžeme jet na podzim, budeme jednat a potom pojedeme v květnu. Myslím si, že nejdůležitější věc je říci, že Island má vůli najít řešení svých hlavních problémů. O tom jsem přesvědčen. Když přijde na finanční otázky, tak samozřejmě jsou velmi složité. Podíváme se na to, jak dopadne referendum, ale myslím si, že Island prokázal, že chce najít řešení složitých otázek, jako je například rybolov. Nechtějí žádné výjimky nebo zvláštní řešení, jsou skutečně připraveni jednat a myslím si, že to je velmi důležité. Myslím si, že Island bude také aktivem pro Evropu. Kromě strategické důležitosti je to velmi pokročilá společnost, která má velmi rozvinuté znalosti v oblasti námořní politiky, rybolovu a dalších oblastí, kde se od nich můžeme učit. A na to je důležité poukázat. Nicméně musíme také pochopit, jak říkal také pan Watson, že Island je jedinečný. Je to velmi moderní, velmi pokročilá společnost, ale je to také společnost, která hájí svůj jazyk, svou kulturu a svůj způsob života. A já si myslím, že to musíme akceptovat, musíme najít pružná řešení. A měli bychom se zaměřit na dvě oblasti, které zde zatím nebyly zmíněny, ale které budou citlivé. A to je zemědělství a regionální rozvoj, protože jsou na Islandu oblasti, které jsou velmi uh, odlišné od té pokročilé společnosti, se kterou se setkáváme třeba v Reykjavíku. Takže musíme být flexibilní, musíme najít řešení těchto problémů a právě proto potřebujeme informace. A proto si myslím, že je rozumné zamítnout pozměňovací návrh 17. Děkuji. Děkuji. Pokud už někdo jiný nežádá o slovo, tak dám slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům za všechny poznámky. A pokud dovolíte, tak by se vyjádřil k odstavci 6, to zmínil pan Watson. Tento odstavec je pozitivním odstavcem. Připomíná se tady úsilí Islandianů o nezávislou spravedlnost. Je to otázka jmenování eh, ministra spravedlnosti. To je otázka, kterou tady pokládá komise, nemůžeme to ignorovat a proto jsme v tomto odstavci e, zmínili post pokrok, pokud jde o islandské orgány a zároveň e, se tady e, dbá na to, že společenství v Islandu je velice malé, je to malá země. Pokud jde o otázku paní Ortana, od, Otana, tak jak už jsem uvedl předtím, do vám se, je to tady paní Hotela, tam eh, to jsou ty mediální iniciativy a to je otázka, která nesouvisí nutně s vyjednáváním. Zpráva se týká vyjednávání. A potom poslední část pozměňovacího návrhu, který tady byl předložen, souvisí se změnou aky To je něco, s čím my nic neuděláme a jinak uvidíme, jestli nějakou jinou podobou nebo v nějaké jiné podobě budeme moci s pozměňovacím návrhem souhlasit. Potom děkuji eh, dalšímu řečníkovi za to, co řekl. Tady děkuji panu Fermovi. Tam byl eh, pozměňovací návrh 17 a Týkalo se to odkazu eh, v tomto v tom příslušném odstavci, ke kterému se vztahuje pozměňovací návrh 17. Pro mě je to tedy nepřijatelné, já myslím, že eh, je to snad jasné. Děkuji, děkuji a já bych vás chtěl informovat o tom, že hlasování proběhne dnes odpoledne po výměně názorů s paní Eštonovou. Nyní se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání. A zde jde o zprávu vlastní iniciativy paní Minis. Týká se to způsobu, jak Evropská unie může ve světovém měřítku na mezinárodní scéně po Lisabonské smlouvě jednat, jakou roli by tady měla hrát. Jde o roli Evropské unie v multilaterálních organizacích, tak abychom podpořili eh, paní zpravodajku eh, v předkládání doporučení. Komise vyžádala eh, studii a já dám tedy slovo paní zpravodajce. A chtěl bych zmínit dva experty, kteří tedy přispěli k této studii, pan Manuel de la Roca a pan Vincente Panasio. A já bych je chtěl požádat, aby nás stručně seznámili s výsledky eh, svého zkoumání. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. A děkuji výboru AFET Evropského parlamentu. Děkujeme za to, že jste nás pozvali, abychom představili tuto zprávu EU jako celosvětový činitel, její úloha v mnohostranných organizacích. V této zprávě jsme se pouze snažili identifikovat eh, problémy, možnosti a navrhnout eh, určité kroky. Není to tedy závěrečná zpráva, je pořád ještě otevřená k debatě. Jsme samozřejmě otevřeni otázkám a návrhům, které bychom si rádi od vás vyslechli. Hlavním cílem této zprávy bylo podívat se na tom, jak by Evropská unie po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mohla maximalizovat svoji roli jako celosvětový činitel. A proto jsme se zaměřili nejdříve na právní základ po Lisabonské smlouvě, studovali jsme nové kompetence a různé úrovně vnějšího zastoupení EU. Ale obecně jsme se snažili zachytit současnou chvíli, vyvíjející se roli Evropské unie. To znamená, že jsme se snažili zachytit dynamiku EU, jak by měla EU získat větší viditelnost na mezinárodní scéně. Zaměřili jsme se na výběr hlavních mezinárodních organizací, systém OSN, mezinárodní finanční instituce, G20 a obrané organizace, jako je NATO nebo OECD. Nesnažili jsme se pokrýt všechny mnohostranné organizace na 25 stránkách. A také jsme se snažili zamyslet nad rozdílem mezi možnostmi, které máme a realitou eh, skutečné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnější činnosti EU. Tato zpráva říká, že mnohostrannost se dobře nerozvíjí, Evropská unie nerozvinula plně svůj potenciál na mezinárodní scéně. Tento proces by měl být vnímán jako interakce mezi institucionálními pokroky v EU a vnitřní koordinací EU prostřednictvím mechanismu koordinace. Takže v tomto sporu mezi darwinisty a funkcionalisty si myslíme, že oba dva mají tak trochu pravdu a musíme pracovat oběma směry. Pokud jde o ustanovení Lisabonské smlouvy a vnější zastoupení Evropské unie, tak jsme identifikovali paradoxní situaci. Protože po Lisabonské smlouvě máme méně a ne více Evropské unie. Některé členské státy a delegace EU vytvářejí překážky. Takže v některých delegacích a některých mezinárodních zastoupeních EU vzniká vákum. Myslíme si také, že EU by mělo zvýšit svůj status e, třeba z pozorovatele na plného člena v různých mezinárodních organizacích. Také si myslíme, že vysoká představitelka by mohla využít eh, svých pravomocí jako místo předsedkyně komise a posílit eh, zastoupení EU v mezinárodních organizacích a měla by také zajistit, že důslednost eh, v různých vnějších politikách by si získala schválení všech tří institucí a podporu parlamentu, komise a rady. Také si myslíme, že navýšení personálu pro Evropskou službu pro vnější činnost by nemělo být pouze kvantitativní, ale spíše kvalitativní. Dále třeba spolupracovat, abychom posílili pokrok v takových organizacích, kde je naše účast malá, například na forech OSN anebo v mezinárodních finančních organizacích. Máme také několik návrhů pro Evropský parlament. Potřebujeme pružnější mechanismus pro dohody, a protokol pro zásahy, jak nám ukazuje třeba současná situace v Libii. Myslíme si, že Evropský parlament by mohl pravidelněji poskytovat eh, doporučení a zprávy pro vysokou představitelku. A mm, konečně, protože potom ještě bude mluvit hovořit můj kolega Dela Roče, je zde i reforma a priority Od toho zářivého selhání se musíme znovu pokusit o statut pozorovatele a musíme také usilovat o statut eh, regionální logiky. To znamená, musíme bojovat proti té centrální logice OSN. Pokud jde o bezpeč, Radu bezpečnosti OSN, tak neusilujeme o stále křeslo. To si myslíme, že je nelogické a nerealistické, ale měli bychom spíš navrhnout nové členy a mít eh, superkvalifikovanou většinu a také učinit eh, další kroky, které by přispěly k naší image jako důležitého aktéra. Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat také Evropskému parlamentu, především eh, vašemu výboru za to, že jste nás pozvali, abychom vám tady představili naše stanovisko. Uh, Já bych se potom velmi stručně zmínil o třech organizacích. Mezinárodní měnový fond, Světová banka a G20. Pokud jde o IMF, tak statut Evropské unie je možná největším případem, příkladem nekonzistence mezi globální organizací a organizací založenou na státech. Členové kombinují kompetence Světové banky, která má jak eh, kompetence celoevropské, tak kompetence, které jsou kompetencemi členských států. EU nemá formální zastoupení v Mezinárodním měnovém fondu, dokonce ani jako pozorovatel. Není členem Mezinárodního měnového fondu. A není zastoupena ani v jeho představenstvu. Evropská komise nemá žádné formální zastoupení ve vedení Mezinárodního měnového fondu. Je to systém zastoupení pro eh, menších eh, zemí, ve kterých vě, pět největších eh, aktérů by měl svoji křeslo. Jedná se o Francii, Německo a další, kteří by se to spojovali Eh, před 40 nebo více lety eh, vznikala taková situace, kdy vznikla klaster zemí, z kterých se vyvinula Evropská unie. Nyní už situace vypadá eh, jinak. My bychom chtěli, aby Evropská unie byla schopna lépe se koordinovat a společně jednat, takže považujeme za nutné, aby došlo ve výkonné radě k těmto změnám, k lepší koordinaci. A této eh, souvislosti navrhujeme, aby Evropská unie se snažila o to, aby byla eh, trvalým pozorovatelem v radě, výkonné radě IMF, MMF. A ve střednědobém horizontu je zapotřebí, abychom měli zastoupení všech evropských zemích a dvou výkonných titulů, jednoho pro země euro a druhého pro země, které nemají euro. Eh, Některá řešení už byla navržena v roce 1998 a 2006 ze strany komise. Rada v podstatě um, už um, se k tomu taky vyjádřila. Je zajímavé, že u, uh, ohledně těchto rozhodnutí bylo zapotřebí zvažovat kvóty, které doposud takto nebyly zváženy. Uh, Ohledně eh, výkonné rady MMF, eh, tam se bude snižovat počet eh, z roku 2010 do roku 2020. A budou tam dvě křesla vyhrazená novým ekonomikám. Myslím, že by se měl využít v této příležitosti k tomu, aby se zrušilo americké veto a aby eh, se situace změnila. Eh, dohoda o limitovaných eh, množstvích křesel je do roku 2012 a následující datum až 2020, takže v roce 2012 podle nás by bylo dobrou příležitostí, ambiciozní příležitostí pro EU, abychom předložili náš vlastní návrh, aby tedy eh, vznikl takový evropský okruh eh, pro eh, výkonné, výkonnou radu MMF a aby následně roku 2020, abychom měli tedy jednotné křeslo pro EU v MMF. Podle Bretton Woodu a Světové banky je eh, třeba se zakládat na eh, systému, který nebude tak zastaralý. Ve Světové bance eh, zástupci Evropské unie jsou často společně v výkonné radě se členy, kteří nepatří do Evropské unie, což způsobuje určité tlaky není úplně jasná situace, rozvojová politika není eh, exkluzivní evropskou kompetencí, ale sdílenou mm, a Světová banka nemá kompetence v měnové eh, politice. Takže bychom chtěli navrhnout, aby Evropská unie Eh, se snažila tedy o ředitele ve výkonné radě Světové banky a to tak, aby, abychom také se účastnili té reformy o nových uskupeních zemí eh, což souvisí i s pozicí Spojených států v těchto výkonách, výkonných radách. Podobný princip by se aplikoval i u rozvojových bank, mnohostranných rozvojových banky, jako například latinskoamerické nebo africké rozvojové banky. Evropská unie by mohla takto spolupracovat s G20, Mnoho členských států je členy G20, Německo, Francie, Itálie a Španělsko je e, trvalým e, hostem, trvalým pozorovatelem. Chtělo by to, abychom byli reprezentováni třemi způsoby, na nadnárodní i národní úrovni, protože tu jsou dva předsedové, e, dva prezidenti, kteří se účastní G20 za Evropskou unii. Eh, my bychom mohli zlepšit situaci dvěma způsoby. Za prvé, eh, aby eh, byl jeden zástupce v G20, že by se rozhodlo, kdo by tam byl, zda by to bude předseda rady nebo předseda komise. A kdo bude sedět tedy u stolu eh, na zasedání G20. Evropská unie by se měla snažit také o lepší propojení mezi OSN a G20, eh, tak aby G20 nabila eh, více i té legitimity, kterou může udělit ten OSN a Přáli bychom si proto, aby došlo tedy k, k nejvyšší úrovni ECOSOKu a na úrovni eh, ministrů, něco podobného, aby vzniklo něco jako Rada bezpečnosti, ale v ekonomické sféře. Předseda, můžete prosím vás zpomalit? Já už budu končit. A další ambiciozní možností krátkodobou by bylo, aby dvě, obě dvě organizace G20 a OSN, aby pracovali od sebe odděleně, aby nebyla předávána plná legitimita ke 20, ale aby rozhodnutí ke 20 byly předkládány ECOSOKu eh, pro pozměňovací návrhy a finální rozhodnutí. Děkuji. Euh, Děkuji a dávám slovo paní zpravodajce, paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Nikomu neunikne, že globální, tedy kolektivní řešení společných problémů je v kritické situaci. A jsou mezinárodní instituce a orgány, které fungovaly už od druhé světové války, ale počet témat na mezinárodním pořadu jednání roste opravdu závratným, te, závratným tempem a tyto mezinárodní organizace a státy jsou konfrontovány s možností řešit tato témata. Některé organizace jsou zcela zavaleny, Vytvářejí se nové neformální skupiny, koalice, kluby, které mají řešit specifická témata a které spochybňují oprávněnost existence a fungování mezinárodních organizací. Multipolární mechanismus komplikuje princip globálního vládnutí a zdá se, že zde není žádný strategický plán. Kromě toho, důležití aktéři, jako například Evropská unie, mají problémy se svou vnitřní strukturou. Lisabonská smlouva chce udělat z Evropské unie globálního hráče. A nová institucionální struktura, která vznikla, přispívají k tomu, aby tato zpráva a stanovisko Evropského parlamentu k tomu, jak by Evropská unie měla uplatňovat svou roli na poli mezinárodních organizací, tak to je velmi vhodné vyjádřit se k této, v této chvíli. Evropská unie nemá relevantní roli v oblasti HDP jako vojenský aktér, jako přispěvatel do rozpočtu OSN, k jeho fondům a programům, jako největší dárce. Takže v tomto jsme důležití a kromě toho máme Lisabonskou smlouvu, která dává jiný rozměr vnější činnosti Evropské unie. Nicméně ta smlouva není příliš jasná v některých záležitostech. Například jde o přidělování kompetencí a je zde také institucionální složitost, především v oblasti, v oblasti vnějšího zastoupení. Jsme mezinárodní společností, která je postavena na státech a Evropská unie není stát. Je to velmi složitý multilateralismus, musíme ale říci, jakým způsobem by se měla reformovat mezinárodní struktura a jakým způsobem se do ní může začlenit Evropská unie. Jsou zde různé prvky, které vedou k tomu, že tento, tato zpráva nemůže být lineární. Zastavuje se pozastavuje se u různých mezinárodních organizací, u různých mnohostranných organizací. Uh, v tomto návrhu zprávy se dívám na požadavky na to, aby Evropská unie mohla fungovat jako celosvětový činitel v mnohonárodních organizacích a mám zde šest hlavních kapitol, které jsou rozděleny do pododstavců a tyto pododstavce se vztahují k různým mnohostranným organizacím, kde si myslíme, že Evropa může být nejdůležitější. Máme zde obecná i specifická doporučení pro EU a členské státy k tomu, jak zajistit efektivní a koordinované vnější zastoupení Evropské unie na mezinárodním poli. V prvním odstavci hovořím o posílení role EU v mnohonárodnostních organizacích nebo v mnohostranných organizacích. Je zde konkrétně odkaz na schopnost Evropské unie konfigurovat eh, mnohostranou spolupráci anebo vést společnou akci při řešení globálních výzev. Chceme posoudit evropský příspěvek k reformě těchto organizací a chceme také vyhodnotit to, jakým způsobem může Evropská unie mít prospěch z těchto reform, abychom mohli podpořit aktivnější roli těchto organizací. Evropská unie by měla mít strategický přístup a koherentní kritéria pro své vnější zastoupení a systematicky revidovat současná uspořádání fungující pro zastoupení Evropské unie v současné době. Aby Evropská unie postoupila o jeden stupínek nahoru ve všech organizacích, v nichž je zastoupena, a aby se racionalizovala kolektivní diplomacie s členskými státy. Mezi jiným, pokud jde o exkluzivní kompetence Evropské unie, tak se zde doporučuje, jak říkali naši experti, tak v případě exkluzivních eh, kompetencí Evropské unie by Evropská unie měla být zastoupena jako taková, jako je to například ve VTO nebo FAO. Opačným příkladem je stanovisko nebo pozice Evropské unie na konferenci o klimatických změnách, protože tam eh, jsou kompetence v rukou členských států a často se zaznívají různé hlasy někdy rozporuplné. Pokud jde o sdílené kompetence, tak tam by mělo být i členství Evropské unie společně se členstvím členských států. Za druhé, role Evropské unie v systému OSN. Samozřejmě vyzýváme k posílení nové institucionální rovnováhy mezi G20 a OSN efektivní účast eh, na valném zhromáždění. Připravuje se schválení rezoluce, která umožní tuto efektivní účast Evropské unie v jiném smyslu než dosud. Rada bezpečnosti. Cílem je reforma Rady bezpečnosti, poslední události a vůbec poslední roky ukázaly, že Rada bezpečnosti neodpovídá požadavkům současné mezinárodní společnosti a konečným cílem by mělo být členství Evropské unie v Radě bezpečnosti. Ale to není ani tak dlouhodobý cíl, jako spíš zbožné přání. Ale mezi tím bychom měli mít větší koordinaci a konzultaci mezi členskými státy které mají stále místo v Radě bezpečnosti a ostatními státy Evropské unie. Za třetí, finanční instituce. Mezinárodní měnový fond, eh, tam je Evropská unie zastoupená velmi neefektivně a její zastoupení omezuje působnost Evropy v této oblasti, i když Evropská unie má výlučné kompetence v měnových záležitostech. Proto chceme navrhnout jedno společné místo pro Evropskou unii v Executive Board ve výkonné radě. Pokud je o Světovou banku, tak tam je důležité získat místo pozorovatele ve výkonné radě a také by bylo dobré združit všechny členské státy do eh, jedné evropské skupiny. Pokud jde o bezpečnostní organizace, především eh, OECD a NATO, tak tam usilujeme o statut eh, pozorovatele v severoatlantické Atlanci, abychom se přizpůsobili duchu Lisabonské smlouvy a také abychom vytvořili nové strategické partnerství mezi Evropskou unii a NATO. Pokud jde o OECD, tak vysoká představitelka OBSE, tak eh, Vysoká představitelka by měla být eh, zastoupena jako zastupkyně Evropské unie. Pokud jde o Radu Evropy, tak eh, parlament i všechny ostatní instituce usilují o to, aby byly provedeny potřebné změny k tomu, aby Evropská unie jako rada nebo jako člen Rady eh, Evropy mohla ratifikovat chartu základních práv Rada bezpečnosti má trochu zvláštní charakter pro Evropskou unii. Speciálně se o tom hovoří ve smlouvě. A další světová organizace OECD, tak tam by Evropská unie měla přejít z pozorovatele na plnoprávného člena, ale znovu zde narážíme na to, že zde jsou na jedné straně výlučné kompetence a na druhé straně sdílené kompetence. Za šesté, Složité téma je diplomacie summitu G8 a G20. Evropská unie by se rozhodně měla těchto procesů účastnit a být plně zastoupena na schůzích třeba ministrů hospodářství na zasedání G7. Když se podíváme na výlučné a sdílené kompetence v oblastech, kde G20 má čím dál větší vliv, tak ve zprávě žádáme EU a členské státy, aby hledali možnost eh, pro efektivní zapojení Evropské unie na ministerských schůzích G20. To jsou v hrubých rysech eh, ty kapitoly, těch šest kapitol, na které se zaměřuje můj návrh zprávy a samozřejmě je tato zpráva otevřena k pozměňovacím návrhům. I já předložím pozměňovací návrhy, protože jsem měla málo času k vypracování této zprávy a celá řada aspektů zatím ještě nebyla dopracována. Takže abychom to konkretizovali nebo přinesli nové myšlenky, tak eh, čekám pozměňovací návrhy. V každém případě chci poděkovat eh, Fundacion Alternativa za její studii, která byla rozdána je opravdu velmi závažná, velmi konkrétní a obsahuje také nové myšlenky, které mohou být užitečné k tomu, aby parlament zaujal stanovisko k této velmi složité záležitosti, kterou teď řešíme poprvé ve chvíli, kdy je nutné, abychom se tímto tématem začali zabývat. Děkuji také sekretariátu našeho výboru za pomoc při vypracování této zprávy a také Děkuji za spolupráci mezi touto záležitostí a rezolucemi tohoto parlamentu a valným zhromážděním OSN. Někdy zde chybí koordinace mezi členskými státy a Evropskou unii, ale my tady dosahujeme synergii v rámci tohoto výboru mezi různými pilíři a různými aspekty, které zpracováváme a které jsou mezi sebou úzce provázány. Zástupci Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost, které, kteří se zabývají uh, mnoho stranností, se s námi také sešli a přinesli nám cenné náhledy na to, jakým způsobem se oni dívají na roli Evropské unie v různých organizacích. Takže i jim bych chtěla poděkovat a také bych ráda poděkovala všem ostatním, kteří se podíleli v tak krátkém čase na vypracování návrhu zprávy, která je tedy kratší, než jsme původně chtěli, protože máme opravdu velmi přísné lhuty, pokud jde o překlady a další požadavky, na které nebo které chce po nás instituce. Takže není ta zpráva tak dlouhá, jak bych si přála, ale chceme ještě vylepšit prostřednictvím pozměňovacích návrhů a doufám také, že spolu se stínovými zpravodaji budeme schopni předložit kompromisní pozměňovací návrhy a dosáhnout zprávy, která bude konsensuální, protože si myslím, že výsledkem by měla být pozice parlamentu jako instituce. A tato zpráva, jak už jsem říkala na začátku, je důležitá, pokud jde o její obsah. A chtěli bychom ji prezentovat v rámci debaty na plénu s paní Ashton a také v rámci širší debaty o roli Evropské unie v mezinárodním společenství. A toto je jeden z aspektů účast Evropské unie v mnohostranných organizacích. Doufám, že to bude možné a doufám, že se debata o této zprávě připojí k té velmi důležité debatě o činnosti Evropské unie na mezinárodním poli, protože právě tam může Evropská unie přispět k vytvoření nové struktury mezinárodní společnosti. Děkuji. Merci, Madame Moniz. Euh, je vais donner la parole. Děkuji a teď budu dávat slovo řečníkům, kteří se přihlásili o slovo a mělo by to trvat asi tak dvě minuty, protože máme velice nabitý program dnes dopoledne a slovo dávám paní Hotala. Hotala. Uh, Děkuji. Já eh, se budu snažit to stěnout za dvě minuty. Děkuji vám za vynikající eh, zprávu a váš návrh, abychom žádali eh, paní vysokou představitelku, aby přišla s bílou knihou tohoto typu, je velice vhodný a včasný nápad a Evropská služba pro vnější činnost musí mít jasné priority. Jednou z nich je už posilování multilaterálních eh, vztahů i ohledně eh, bezpečnostní strategie z roku 2003. A když mluvíme o legitimnosti v širším smyslu také demokratizaci globální zprávy a jak může Evropská unie toto podpořit, jsem přesvědčena, že to velmi souvisí se zprávou pana Lambsdorfa a paní Lochbiller určitě se o tom bude více zmiňovat dnes. Ano, určitě to jsou způsoby, jak umožnit silné parlamentní zastoupení a parlamentní skrutinium eh, aktivit, eh, například u všeobecného generálního shromáždění. Ohledně eh, legitimity vytváření mezinárodních stanovisek, tak jsme vyslechli několik vynikajících návrhů o tom, jak ECOSOC by mohl být eh, takovým prostředkem také k přechodu nových, k novému systému u eh, G20, tak aby celý ten systém byl posílen, nikoli oslaben. Vidíme, že narůstá úloha eh, nových států ano, souhlasíme, že by měli mít eh, větší možnost, větší hlas v mezinárodních eh, orgánech. Eh, můžeme ale umožnit, úsy podmíněnost má vůbec EU na to dost sil? Pak je to otázka vyvážení jednotlivých zájmů. To je velice důležitá věc pro Evropskou unii. Je třeba zjistit, jakým způsobem zajistit, že například obchodní záležitosti budou vyváženy s lidskými právy, obchod, otázkám životního prostředí. A tady si myslím, že e, Evropský parlament vykonal nedávno vynikající práci ve svých zprávách. Pak je tu věc e, využití, inovativnějšího využití e, obchodních mechanismů. Google hovořil o tom s parlamentem, že v Číně může docházet k porušování pravidel eh, prostřednictvím cenzury. Pak je tu eh, z mého pohledu ještě potřeba koordinace s dalšími eh, organizacemi. Evropská unie by měla oceňovat také více práci Rady Evropy a více současně na to mnohostranné spolupráce. Děkuji vám, paní Hautalo. Pan Lamsdorov, předseda pracovní skupiny o vztazích Evropské unie a OSN. Děkuji, pane předsedo. Já teď budu hovořit jako stínový zpravodaj ke zprávě paní eh, Muniz. Myslím si, že je to velice dobrá zpráva. Je to zpráva, která navazuje na studii, a já jsem ji samozřejmě jenom tak rychle prolistoval, ale dělá to na mě opravdu vynikající dojem. Je tady popis toho problému velmi dobře strukturován podle faktické situace a nejdůležitější je, abychom tady měli opravdu takový odstupňovaný přístup, protože není možné tady jednotně vystupovat ve všech těchto organizací, to není dobré a myslím si, že ta zpráva to vyjadřuje velice dobře. Uh, Myslím si, že velmi často opožděná reakce Evropské unie v multilaterárních eh, skupinách je problémem. V angličtině se používá ta skvělá věta, že jsme až příliš zastoupení, ale máme malý výkon. To znamená, my vlastně tady máme mnoho aktérů a místo toho, abychom tady jednotně a eh, účinně vystupovali, tak eh, vlastně plítváme energii na koordinaci. Řeknu tady jenom pár věcí. Myslím si, že směr té zprávy je naprosto přesný. Myslím si, že tady máme eh, velmi dobrou analýzu podanou v té studii. Nevím, jestli by to nemělo být ještě více političtější, protože, jak říkala paní Hotala, doba nazrála. Máme eh, tady novou Lisabonskou smlouvu, novou eh, zahraniční politiku, samozřejmě je tady krize, takže to je dobré, nebo měli by se tím zabývat lidé, kteří se v tom vyznají opravdu dobře, ale je tady i politické poselství, musíme udělat kvantový skok, musíme mít jasnější formulace, jasnější požadavky na členské státy, na ESVČ, pokud jde o vývoj, doporučení a dalších věcí. To je velice důležité a to by mělo z té debaty vyplynout jako takový signál. Potom eh, pozměňovací eh, návrh A bych vypustil, protože to B je dokonalé. V, té, v tom Ačku tam je to takové příliš akademické, pokud jde o ty různé postupy, eh, globalizace a ta systémová selhání. Já si myslím, že to je spíše taková politická, akademická diskuze, ale v tom B tam je vynikající text, který můžeme tu věc dobře uvést. Pokud jde o bod H, tak tam mám otázku, jestli je to fakticky správné, že u Světové banky už opravdu proběhla tato reforma norma, o které se tady hovoří pro eh, IVF, tam už to proběhlo, to vím, ale pokud je o Světovou banku, tam si nejsem tak jest. Jinak si myslím, že by bylo užitečné poukázat na jeden velice dobrý příklad, kdy Evropská unie v multilaterálním eh, kontextu velice dobře spolupracuje a to je eh, s Africkou unii a s NATO. a tam v jednom případě probíhá velice dobrá spolupráce. Eh, my tam předložíme pár pozměňovacích návrhů, ale strategický směr té zprávy ten je velice důležitý a velice důležité je, že my to tedy plně podporujeme. Děkuji. Merci, monsieur Lomzo, monsieur Kukan. Děkuji, pan Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jen stručně téma tohoto názoru obsahuje málo e, sporných prvků. jsme posílit úlohu EU jako globálního hráče na celosvětové scéně. Vzhledem k dramatickému vývoji mezinárodní situace, kterou jsme teď e, viděli, je jen logické, že EU si přeje být rovnoceným partnerem dalším globálním hráčům. Je několik nových, jako Indie a Brazílie, Čína. A v tom případě opravdu musíme být výkonnější, efektivnější, musíme mm, být vnitřně silní a musíme fungovat silněji na půdě mezinárodních organizací. Eh, stanovisko paní Muněs je dobrým eh, východiskem k dalším diskuzím. Opravdu oceňuji také Eh, naše dva hosty ze Španělska a jejich eh, přístup, který není akademický nebo teoretický, ale spíše se zaměřuje na přednesení návrhu. A to je také to, co chci říct ohledně této eh, zprávy, protože obsahuje celou řadu návrhů, myšlenek, snad až příliš mnoho. Celý tento dokument by neměl být akademický, měl by sloužit jako pragmatický materiál, k vypracování strategií, konkrétních kroků, kterými Evropská unie může těchto cílů dosáhnout. Takováto usnesení, víte, těch je prostě příliš mnoho. A my potřebujeme konkrétní opatření, konkrétní výsledky. Proto chceme přiložit pozňovací návrhy, které povedou k takovémuto zlepšení eh, stanoviska. Děkuji. Děkuji. Pan Prodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. Já jsem chtěl hovořit spíše obecněji. A to proto, že jsem přesvědčen, že Lisabonská smlouva příliš trpí mezivládním přístupem. Globalizace už eh, eh, odstranila určité aspekty suverenity u členských států. A je tedy zapotřebí, abychom se této suverenity eh, ujali a společně ji spravovali v EU. A ta je k tomu právě vhodným nástrojem. Nejedná se tedy o to, abychom ustupovali nebo postupovali suverenitu EU ale jde o to, abychom uznali, že část suverenity už byla ztracena a jediný způsob, jak ji znovu nabít, je společně konsensuálně ji spravovat prostřednictvím Unie. A to si myslím, že je směr, kterým se musíme vydat právě proto, že globalizace je tvrdá skutečnost. Jsme účastní globalizace nástroji, eh, které Eh, musí být srovnatelné s nástroji jiných velkých zemí, které spolupůsobí na této scéně. To je podle mě tedy myšlenka, kterou musíme neustále mít na paměti a neustále ji v textu sledovat. Za druhé jsem chtěl říci, že demokratizace mezinárodních institucí je věcí, které se musíme držet všemi prostředky, musíme se ji snažit dosahovat. A s tím souvisí i racionalizace. Ta má být také naším cílem. Všechny instituce, Bretton Woods, Svět, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, um, musí být součástí jednoho systému OSN, a mm, i e, s VTO musí být to součástí takovéhoto mechanismu, aby zde bylo možné e, na jedné straně podněcovat k dobrému chování, na druhé straně e, uvalovat sankce na špatné chování. A to si myslím, že by mělo, mělo být tedy orientací, kterou eh, by Evropská unie, která je uznávána jako nástrojem na účasti globalizace eh, ze strany všech členských států, aby tedy Evropská unie takto mohla být eh, silným hráčem usilujícím o demokratizaci a racionalizaci mezinárodních organizací, aby se tyto organizace staly nástrojem k pokroku a míru ve světě. Děkuji vám, pane Prody, paní Gomez. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Marie Muniz eh, za skvělou zprávu. Je opravdu zde velmi dobře identifikováno, o jaké problémy se jedná a je zde navrženo, jak tyto problémy řešit. A vidím, že Maria se opravdu snažila předložit eh, návrhy, které by se mohly získat konsenzus. Nicméně bych chtěla říci, že si myslím, že role našeho parlamentu je být odvážní. Nikdo než náš parlament eh, nemůže být odvážnější, pokud jde o identifikaci problému a navrhování řešení. A z vlastní zkušenosti vím, že otázka reformy Rady bezpečnosti je naprosto zásadní. A Evropská unie s Lisabonskou smlouvou a povinnostmi a cíly, které to pro nás přináší, má nyní příležitost dosáhnout změny. Pokud budeme odvážní, pokud budeme prosazovat reformu Rady bezpečnosti, taky budeme moci nastartovat. Pokud se sami mezi sebou zhodneme na tom, jak bychom chtěli být zastoupeni v Radě bezpečnosti. Takže nejde jen o to, že bychom znovu opakovali, že bychom chtěli mít křeslo pro Evropskou unii v rozšířené radě bezpečnosti, jak říká Maria, to je ten nejmenší společný jmenovatel. Ale pokud eh, se vůči role neujme Evropský parlament, tak členské státy, vlády se toho někdy neujmout. A už vůbec ne komise. Takže si myslím, že je to příležitost pro Evropský parlament, aby vystoupil odvážně, aby hovořil o rozšíření a o vlastním zastoupení, co by to znamenalo z hlediska zodpovědností. Není zajímavé a podle mého názoru znepokojivé, že Německo, Brazílie a Indie, kteří usilují o stále místo, se zdrželi při hlasování o rezoluci o útoku v Libii? To je opravdu zajímavé. Já neříkám, jaké stanovisko bychom k tomu měli zaujmout, ale myslím si, že by zde měly sehrát mnohem rozhodující, více rozhodující roli, než se pouze zdržet hlasování. A pak je zde otázka VETA. Pokud eh, nebude zrevidována otázka práva VETA, tak nebudeme mít žádnou reformu Rady bezpečnosti. Nebudu zacházet do detailů u těch věcí, které jsou tam velmi dobře pojednány, ale zde bych prosazovala odvážnější postoj Evropského parlamentu a předložím v tom smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji, pan Galer. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce za její zprávu a chtěl bych se zaměřit pouze na dva odstavce, bod 11 a 12. Samozřejmě podporuji odstavec 11 výslovně v té podobě, jak je tam uveden. A pouze doufám, že eh, ti, kdo potom budou o té věci rozhodovat, eh, to lépe nastaví, tedy až půjde o to, abychom tady měli většinu, tak aby Evropská unie, tedy proto, aby Evropská unie mohla hovořit také na generálním schromáždění. Já doufám, že jsme se poučili z našich chyb, když jsme v prosinci eh, v Kinčase měli eh, zasedání AKT a, a tam se potom tady hovořil o tom, jakým způsobem to proběhlo a je to neuvěřitelné, tedy že zástupce Evropské unie den před hlasováním um, se tam objevil den předtím a řekne zítra, vy tady budete bez pochyby jako skupina AKT hlasovat s námi. A to jim řekl den předtím. A potom uh, také řekl, že, nebo bylo jim mu řečeno, že je tam jiný způsob utváření eh, stanoviska a přípravy hlasování, takže to se vlastně nepovedlo. A já si myslím, že tady bychom to do budoucna měli zorganizovat lépe. Uh, pokud je oba do 12, tak si myslím, že bychom měli mít větší ambice, nejenom členské státy eh, Evropské unie, které jsou v Radě bezpečnosti, tedy vyzvat je k tomu, aby ostatním říkali, co se tam zrovna děje, jak to tam probíhá, to k tomu samozřejmě také patří, ale máme tady Lisabonskou smlouvu a v oblasti vnější politiky chceme mít společná stanovi- společné stanovisko a proto si myslím, že musíme nalézt takový způsob, mm, že ty členské státy, které budou v Radě bezpečnosti, budou zastupovat společné stanovisko všech ostatních. Tak jako se nám to děje na Radě pro uh, zahraniční záležitosti, tam nebo na jiných radách, tam se nám vždy podaří nalézt jednotné stanovisko a proto by se to mělo odrazit i v hlasování členů Evropské unie v Radě bezpečnosti. A tady samozřejmě to není pod vlivem hlasování mé vlády, pokud jde o Líby. E, toto tak není. Děkuji. Má slovo pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Muniz za to, že připravila tento návrh zprávy, který se snaží posílit roli Evropské unie v mezinárodních organizacích odkazuji na stanovisko stínového zpravodaje mé frakce pana Kukana. V tom smyslu, že je to dobrý základ k tomu, abychom se pokusili posílit svou roli. Rád bych se vyjádřil k odkazu na ty dvě bezpečnostní organizace. Jednou z nich je NATO, kde tento parlament už hraje svou roli v rámci parlamentního zhromáždění a myslím si, že bylo dobré na to upozornit. Pokud jde o spolupráci v rámci OBSE, tak předseda parlamentního zhromáždění s námi spolupracoval. Pracujeme na pozorovatelských procesech ve volbách a myslím si, že všechny tyto věci, tyto aktivity, které děláme, by měly být zdůrazněny v této zprávě. Teď bych se rád zaměřil na spolupráci na poli OSN. Měli jsme negativní zkušenosti, jako například nezvolení evropského kandidáta do čela parlamentního zhromáždění nebo tedy valného zhromáždění, Potom eh, neschopnost přizpůsobit se novým požadavkům Lisabonské smlouvy. Myslím si, že tyto věci by zde měly být eh, vzaty v úvahu. A tak, jak říkal pan Gáler, pokud jde o Radu bezpečnosti, tak je opravdu politování hodné, že členské státy Evropské unie nehlasují stejným způsobem, že zde není minimální koordinace toho malého počtu členů, které tady máme. To by měl být první krok k tomu našemu přání, aby Evropská unie měla své vlastní zastoupení. Chci také souhlasit s tím, co zde říkal pan Lambsdorff ohledně toho, co je obsaženo v úvodním ustanovení A. Tam je to prezentováno trochu negativně. A pokud jde o Spojené národy, tak bych rád ještě jednou zdůraznil všechno to, co se týká dosažení rozvojových cílů tisíciletí a těch finančních příspěvků, které přináší Evropská unie této organizaci. Myslím si, že to je opravdu podstatná záležitost. Myslím si, pane předsedu, že je to dobrý základ, že se ubírá správným směrem a jak říkala paní Moniz, musíme se pokusit koordinovat se sami mezi sebou efektivním způsobem. Hledal jsem v dokumentech španělskou verzi této zprávy a našel jsem pouze anglickou verzi. Paní Muniz ví, že je důležité, aby tyto zprávy byly rozdány ve všech oficiálních jazycích a doufám, že tato anomálie bude co nejrychleji napravena. Merci. Eh, Děkuji. Bude dispozici ve všech jazycích s pozměňovacími návrhy. Pan Gimares poradce pro mnoho strany záležitosti eh, v SVČ. Děkuji vám, pane předsedo. Jen dvě minuty, prosím, říká pan předseda. Mám několik bodů ohledně návrhu zprávy. Myslím, že zapotřebí poblahopřát eh, paní eh, zpravodajce. I tato doba je mimořádně náročná. Je tedy zapotřebí se snažit dodržovat eh, ducha Lisabonské smlouvy eh, s ohledem na tuto aktuální dobu. Víte, například eh, je tu otázka toho, jak má SVČ a je představitelka být představitelná a přitom zároveň pozorovatelem je tu technický um, drobný uh, aspekt, který se dá vyřešit, e, to je můj úkol, ale uh, tato zpráva je velice široká uh, a proto já vítám to, že se zabývá právě posilováním vztahů v multilaterálních organizacích. Také s ohledem na restrukturalizaci moderní zprávy a vztahů. Důležité je, aby Evropská unie členské státy jasně si stanovily své, úlohy, své úlohy a mnohostranné vztahy. Abychom dosáhli větší váhy. Jak toho dosáhnout? Eh, potřebujeme tedy právní subjektivitu a prosazovat ji. My jsme pozorovatelem na mnohostranných fórech. Eh, to je tedy naše východisko už od samého počátku, tedy jsou zde určité překážky v tom, abychom posílili naši úlohu. Naší výzvou tedy je, jak posílit eh, naši úroveň eh, eh, kroků na mnohostraném fóru z naší marginální pozice neboli pozice pozorovatele a to chci zdůraznit. Konkrétně se jedná o iniciativu generálního tajemníka, která bude vedena eh, v červnu eh, o globální zprávě. Co se týče Rady bezpečnosti, bych rád zdůraznil, že nejslibnější cestou k pokroku právě teď by bylo zaměřit se na zlepšování pracovních metod v rámci Rady bezpečnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji za komisi. Také dvě minuty. Pan Kontesu. Děkuji. Já zde zastupuji DG eh, hospodářství a eh, souvisí záležitosti, takže se měřím konkrétně toto pole. Co se týče ekonomické debaty ve světě a na ekonomické scéně v době po ekonomické finanční krizi, eh, patřil největší ekonomice ve světě a Euro je jednou z nejdůležitějších měn, proto musí být aktivními hráči na globální scéně, zejména v multilaterálních organizacích. Eh, měli bychom hovořit jedním hlasem, abychom byli dobře slyšet. Vítáme zprávu, která zde byla eh, předložena. Stávající situace zdaleka není uspokojivá, jak je také zdůrazněno paní zpravodajkou a experty. Je to politická eh, záležitost. Podpora Evropského parlamentu je vítá na komisí. Mám jednu poznámku ke zprávě samotné článek 138 eh, smlouvy eh, uvádí určité postupy, které je třeba sledovat pro zastoupení EU ve finančních mezinárodních institucích. Komise musí připravit této souvislosti nebo navrhnout, jak takovéto zastoupení eh, připravit a přiložit to radě. Také vás chci upozornit na parlamentní usnesení z 20. října 2010, na základě článku 225 smlouvy ohledně práva iniciativy Evropského parlamentu eh, žádající o přijetí legislativního aktu na základě článku 138 na zlepšení vnějšího eh, zastoupení eh, eurozóny. Myslím si, že to by se dalo zmínit v usnesení. A nezapomínat tento legislativní aspekt. Děkuji. Merci, eh, Děkuji. Teď bych stručně udělal, nebo na chvíli dal slovo našim expertům, pokud si přejí se vyjádřit. No. Pane no. Madame Muniz. Paní Muniz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za konstruktivní připomínky k tomuto návrhu zprávy. Myslím, že všichni z různých politických hledisek a ze stejného hlediska této instituce můžeme přinést ještě další příspěvky k tomuto návrhu zprávy. Ale je zde problém s prostorem, opravdu, s rozsahem, protože jsem se omezila na to, že spíš předložím návrhy, než abych opakovala to, co už se dělá, i když samozřejmě můžeme odkázat na spolupráci parlamentu s různými institucemi, nebo na to, co už se dělá dobře ze strany Evropské unie, ale myslím si, že je lepší na maximum využít prostor, který máme k dispozici, abychom předložili nové návrhy a upozornili na problémy, na ty problémy, které musíme řešit. Souhlasím také s tím, že úvodně ustanovení A je možná formulováno trochu příkře, pokud jde o globalizaci. Můžeme to ještě pozměnit, s tím nemám žádný problém. Pokud jde o zprávu, která byla tedy sepsána původně v angličtině, protože vzhledem k tomu, jaké lhuty jsme měli, abychom to mohli diskutovat na plénu, když tam bude paní Ashton a když se bude schvalovat Albertiniho zpráva o vnější politice, tak eh, jsme museli předložit tuto zprávu v angličtině. Kdybychom to odložili až do chvíle, kdy bude zpráva předložena do všech jazyků, tak bych to samozřejmě mohla připravit španělsky, ale já jsem to udělala rovnou anglicky, abychom měli první návrh, aby mu mohli rozumět všichni. A ty následující verze už potom budou ve všech jazycích. Samozřejmě v okamžiku hlasování to bude ve všech jazycích, i pozměňovací návrhy budou ve všech jazycích, ale to závisí také na administrativě. Nicméně, jak říkám, takové byly lhůty a proto jsme to předložili rovnou v angličtině. Naštěstí se všechny ty problémy, které byly na začátku, tak se vyřešily. A v angličtině, protože já jsem napsala tuto zprávu rovnou v angličtině, aby ji mohli rozumět všichni. Ještě jednou děkuji všem za příspěvky. Myslím si, že to může být dobrý základ ke koncensu na tomto výboru, abychom vypracovali zprávu, která bude co nejlépe odrážet očekávání, ambice a přání tohoto parlamentu v oblasti zahraniční politiky a abychom naplnili to, co stanoví Lisabonská smlouva, pokud jde o roli Evropské unie jako hráče na mezinárodním poli a v mnohonárodnostních nebo mnohostranných organizacích. Děkuji, pan Salafranka ještě požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě eh, odkázat na tu jazykovou otázku. My jsme neměli žádnou připomínku o tom, že se toto předkládá pouze v angličtině, ale je to věc, která je trochu zvláštní. Nejsme proti tomu, ale měli jsme velmi širokou debatu o jazykových záležitostech a tato pravidla musí být dodržována. Ať už se jedná o první, druhou, třetí, čtvrtou verzi, ty zprávy prostě musí být k rozpravě předloženy ve všech jazycích. To není věc, která by byla na vůli uh, zpravodaje. My samozřejmě jsme nechtěli házet zpravodajce klacky pod nohy, takže s tím souhlasíme ale prostě lhuty jsou stejné pro všechny. A u celé řady příležitostí musely být předloženy všechny jazykové verze. Takže my budeme pracovat s tou anglickou verzí, ano, ale pane předsedo, bylo by dobře, kdybychom v budoucnosti se mohli řídit pravidly tak, jak pravidla platí pro všechny. Děkuji. Děkuji. Návrh zprávy bude k dispozici ve všech jazycích, předpokládám, a to e, před e, lhůtou pro podávání pozměňovacích návrhů. Máme tady 31. března v poledne, to je vlastně ta závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a 19. dubna bude tady, mm, hlasovat se bude 20. dubna a potom diskuze v plenárním zasedání, ta bude někdy v květnu. A teď už se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání Vítáme tady paní Palzány, která je tento rok zpravodajkou pro výbor rozpočtu, pokud o rozpočtové priority pro rok 2012. A paní Palzány e, navrhla, že se setká se všemi odpornými výbory, tak aby společně e, jsme zvážili některé specifické věci, které by měly být vloženy e, do návrhu rozpočtu Evropské komise tedy abychom o tom mohli diskutovat a, a aby Rada a Evropský parlament, které tedy se musí vyjádřit k rozpočtu, o tom mohli diskutovat v tomto světle. Potom ehm, výbor pro rozpočet eh, pravděpodobně přijme návrhy našeho výboru a FED pro rozpočet 2012 a eh, důvěřuji tomu, že paní eh, Minis která má, je pověřena eh, zprávou eh, k eh, tedy k předloze paní Bazaniové, že tedy bude možné tady předložit vhodně všechny podněty, protože my samozřejmě potřebujeme v našem výboru další finanční prostředky vhodným a přiměřeným způsobem. Slovo má paní Balzány. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, kolegové, za toto setkání. V loňském roce jsme viděli, že vstup v platnost Lisabonské smlouvy formálně sice zjednodušil rozpočtový postup, snížil počištění dohodovacího řízení na jedno, ve skutečnosti však eh, vznikla celá řada problémů a ukázalo se, že schvalování rozpočtu a ustanovování rozpočtu souvisí s mnoha potížemi a je to vždy velice delikátní proces. Letos považujeme za prioritní, aby eh, kompetentní výbory i hned začaly spolupracovat tak, aby konkrétní budování rozpočtu nezůstalo jen na rozpočtovém výboru, výboru, ale aby eh, aby na něm podstatnou měrou spolupracuje na základě kompetencí a znalostí i další výbory. Letos můj návrh, ten základní návrh, spočívá v tom, abychom definovali do priorit na rok 2012 i eh, to, co máme ve strategii na rok 2020. To je takový velký rámec, eh, a nejen proto, že je to politické rozhodnutí pro investice na středně a dlouhodobý, dlouhodobé období a vede nás tedy k finančnímu programování, které bude eh, pevnější a vědomější, ale také proto, že nám umožňuje, abychom si stanovili skutečně evropské priority, silné priority a nepochybně takové priority, eh, které budou sdílet i členské státy. Eh, členské státy tímto způsobem mohou eh, spolupracovat na vytváření priorit ve strategiích. V tomto rámci tedy eh, vidím ten úmysl, aby jednotlivé kompetentní příslušné výbory společně eh, pro jednotlivé akce, programy, které spadají do jejich kompetence, stanovili to, co nejlépe odpovídá těm hlavním iniciativám strategie EU 2020. Váš výbor je příslušný pro mnoho víceletých programů, eh, které postupovaly různým způsobem. U některých došlo k pozitivnějšímu vývoji, než se čekalo, například politiky sousedství. O 10% narostlo oproti tomu eh, programovému plánu. U některých jiných, například eh, MFE, došlo k horšímu postupu o více než 20 Váš výbor například má ve své kompetenci i fondy pro naléhavé záležitosti, což je takový prvek flexibility v našem rozpočtu. Takže i to je téma, u kterého právě váš výbor ohledně flexibility může přispět svými dalšími úvahami. Dnes je důležité, abychom si eh, v tomto nastíněném scénáři eh, nastavili priority, které váš výbor může navrhovat do eh, přípravy rozpočtu. Je třeba mít na paměti, že to mají být stejné priority, které pak mají vést definici pilotních projektů, přípravných akcí, pro které máme letošní lhůtu 3. června tak, abychom měli už předběžný seznam, který můžeme předložit komisi a získat od nich už takovou první zpětnou informaci, první odpověď. A jde o to, aby tyto mm, projekty, tyto myšlenky nás transparentně vedly i při předkládání pozměňovacích návrhů, které bude třeba pak předkládat, až budeme mít jasná čísla. Takže abychom konkrétně nadefinovali stanovisko parlamentu eh, k textu rozpočtu. Takže vás chci vybídnout k tomu, abyste téma rozpočtu od samého počátku kladli do samého jádra vašich diskuzí e, ve výboru, tak, aby, e, aby celý Evropský parlament e, jednal společně a aby všechny následné kroky, naše stanovisko ohledně návrhu rozpočtu, který 20. dubna přednese Rada, projekt ty pilotní, další pozměňovací návrhy ohledně čísel, aby měli eh, svou jasnou eh, politickou linii, aby měli svou logiku, aby byli transparentní, takže aby celý ten postup byl ehm, efektivní a užitečný. A já ehm, jsem vás takto chtěla vybítnout, abyste se tedy stotožnili eh, s tou částí projektu, ehm, projektu rozpočtu, která spadá do vaší kompetence. Děkuji, paní Munis. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože zpráva o rozpočtu je zatím eh, ve velmi raném stádiu, takže k tomu nemůžeme předložit nějaký velký rozbor. Jak říká paní Balzány, rozpočet na rok 2012 by se měl řídit našimi hlavními prioritami, to znamená zaměstnanost, ale nesmíme ztrácet eh, ze zřetele chronický nedostatek financí pro zahraniční politiku Evropské unie. Evropská unie jako celosvětový činitel musí přispívat svým vlivem k mezinárodním vztahům. A je zde skutečné riziko marginalizace na světové úrovni, pokud Evropská unie nepotvrdí své zájmy a své priority v zahraničí. A to by se mohlo stát, kdyby zahraniční politika byla i nadále takto nedostatečně financována. V kontextu, kdy význam Evropy na mezinárodním poli roste, není možné, aby rozpočet neodrážel tyto nové potřeby. Je pravda, že zatím ještě neznáme čísla, takže by bylo opravdu předběžné vynášet závěrečné soudy. Nicméně chci paní Balzány předat určité otázky, které by měly být vzaty v úvahu v rozpočtu Evropské unie pro rok 2012. Řeknu, které body by měly být zohledněny z hlediska našeho výboru. Evropská komise musí vyřešit problém právního základu pro nástroj na spolupráci s průmyslovými zeměmi. Také EC Plus nemá naplánováno dost financí pro strategické oblasti pro Evropskou unii, jako je například Latinská Amerika. Řada zemí v Latinské Americe jsou země, kde je růst, kde je dostatečná právní jistota a tím pádem by mělo být jasně stanoveno, jakým způsobem se budou účastnit EC+. Také nám dělá starosti možné snížení finanční dotace pro nástroj stability. To je velmi důležitý nástroj a jeho nedostatečné financování by mohlo vést k tomu, že nesplní svůj účel. Jsme si vědomi rozpočtových problémů Evropské unie i členských států, ale právě proto musíme být velmi přísní v analýze jednotlivých rozpočtových položek. Musíme se zaměřit na v zahraniční oblasti na Středomoří. Nemusíme zdůrazňovat, co všechno máme, jsou to oblasti společného. Reviduje se také politika sousedství směrem na jih. Myslím si, že nedávné události by měly být eh, důvodem k tomu, proč by se politika sousedství v jižní oblasti měla posílit, proč bychom měli mít také solidní a pevné finanční nástroje, které by nám umožnily v této oblasti podpořit demokracii na jihu. Jsme tedy rádi, že Francesca Balzány zdůrazňuje, že Evropská unie by měla podporovat jižní země, aby se podpořil demokratický sociální rozvoj těchto zemí. Myslíme si také, že je důležité, aby komise informovala o finančních nástrojích, které je možno využít, aby se podpořily demokratické snahy uh, zemí v oblasti Středomoří, aby zde byla větší flexibilita a aby náš výbor věděl, zda existují jiné linky, které nejsou v kapitole 4 a které přispívají k cílům tohoto výboru. Vítáme sdělení 200 z 8. března, kde se hovoří o humanitární pomoci, o zásahu Frontex, a o dalších opatřeních eh, na podporu demokratického vývoje. Chceme, aby to nebyla pouhá deklarace, aby se to odrazilo také v rozpočtu na rok 2012. Souhlasím také se zpravodajkou v tom, že potřebujeme lepší naplňování rozpočtu společenství, lepší realizaci. A musíme také připomenout, že v případě položek pro vnější akci z kapitoly 4 jsme zaznamenali velké problémy při realizaci. Toto musíme řešit jako celek. Ale když máme omezovat rozpočty, nebo tedy položky, tak to nemáme dělat v případě položek, které jsou realizovány velmi dobře. Pokud jde o strategii 2020, tak ta může být důvěryhodná pouze v případě, že bude dostatečně financována role Evropské unie jako globálního aktéra, také potřebuje určité rozpočtové dotace, které budou mnohem vyšší než ty současné. Proč? protože navýšení těchto dotací by přineslo velké výhody pro Evropskou unii a znamenalo by to velké navýšení pro tuto položku a ne příliš velké navýšení celkového rozpočtu. Ve zprávě Fernandez v části, kde se hovoří o administrativních výdajích, tak tam jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, abych věděla, jakým způsobem se uh, vytvoření SVČ odrazí na rozpočtu pro rok 2012. Kolik to stojí členské státy, kolik opravdu stojí spuštění Evropské služby pro vnější činnost a zda je možno využít prostředky, které byly původně naplánovány pro tuto položku, anebo zda je třeba tuto položku navýšit, aby tato Evropská služba pro vnější činnost byla skutečně efektivní. A na závěr si myslím, že je velmi důležité, aby toto rozpočtové úsilí, o které usilujeme, sloužilo k tomu, aby Evropská unie byla lépe viditelná. Proto si myslím, že fondy Evropské unie, které procházejí přes jiné organizace, především přes OSN, programy, projekty a organizace OSN, tak eh, bychom měli vědět, zda je možno připočíst tyto prostředky k zahraniční akci Evropské unie v různých tematických oblastech, anebo zda to jsou pouze uh, povinné mezinárodní příspěvky, ale myslím si, že i zde bychom měli usilovat o synergii a započítat tyto příspěvky Evropské unie v rámci těchto organizací, což by zvýšilo viditelnost Evropské unie a její důvěryhodnost, pokud jde o její zahraniční činnost. Jak jsem říkala, dokud nebudeme mít čísla a návrh komise, tak eh, je velmi brzy na to, abychom vynášeli soudy a předkládali návrhy za náš výbor. Ale takové jsou ty linie, které jsem zde představila a tak jsem o tom hovořila také se stínovými zpravodaj, s nimiž jsem se sešla a také se zpravodajkou rozpočtového výboru, které jsem předala toto své stanovisko. Děkuji. Merci, monsieur Lambsdorff. Děkuji, slovo má pan Lamstor. Děkuji, velmi stručně. Jednak bych vám chtěl poděkovat za to, že Eh, tak brzy přicházíte do tohoto výboru, abyste si vyslechla naše priority, to si myslím je velice dobré. Doufám, že to chápu správně, že paní zpravodajka pro, pro rozpočet roku 2012, eh, že tam jde pouze o nástroje z rozpočtu společenství a že nejde o, uh, rozpočtový plán. Není to tam do toho zahrnuto? A potom bych měl jednu otázku, nebo a potom jednu poznámku. Eh, Evropský eh, rozvojový fond má být zahrnut eh, do společného rozpočtu a proběhne to už pro rok 2012 a pokud ano, jaké to bude mít dopady. A potom mám prosbu, a to už tady zmínila i paní kolegyně Muniz, máme nástroj na podporu demokracie a lidských práv a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom ten aspekt podpory demokracie obzvláště zdůraznili. My jsme k tomu teď zrovna měli takovou významnou konferenci s, s Američany a tento výbor se shodně donívá, že je to důležitá priorita vnější činnosti Evropské unie jsme velice kvalifikovaní, máme eh, vysokou kompetenci, velkou důvěryhodnost, protože Evropská unie na tomto poli už dosáhla důležitých cílů, ale stále se znovu objevují nové výzvy, jak vidíme například v severní Africe. Takže eh, toto je věc, kterou bychom mohli zdůraznit jako naší eh, velmi důležitou prioritu. Je důležité, abychom to tam náležitě vypíchli a potřebujeme samozřejmě větší pružnost pro tento nástroj. Děkuji. Děkuji. Paní Jetenmaki. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Právě jsme tady slyšeli Eh, podrobné vystoupení a já bych tady chtěla ještě některé věci nad to zdůraznit a vyjádřila bych se k některým věcem, které tady zazněly. Pokud jde o politiku sousedství, je to důležitá součást eh, rozpočtu pro vnější věci Evropské unie a je velice důležité, aby jižní partnerské země dostaly podporu od Evropské unie, protože v tuto chvíli tuto podporu velice potřebují, kdy doufejme, probíhá přechod k demokracii. No a zároveň se musíme postarat o to, že tato eh, ekonomická podpora pro jich neodejme podporu eh, jiných partnerských zemí. Musíme myslet na to, za jakými účely mají být ty prostředky poskytnuty, protože dosud jsme mnoho eh, prostředků eh, dali eh, vládám Mubaraka a dalším a já si myslím, že bychom to měli zvážit a další podpora by měla být více zvážená, tak abychom opravdu podporovali demokratický vývoj, vývoj demokratické společnosti a je potřeba, aby ta podpora přicházela opravdu i na tu základní úroveň a Evropská unie v tomto směru zatím ještě příliš úspěšná nebyla. Nástroj pro demokracii a lidská práva je důležitou součástí rozpočtu pro vnější záležitosti a proto by tento nástroj měl být lépe využit pro podporu občanských společností eh, ve eh, východních partnerských zemích a v jižních partnerských zemích a vlastně i jinde s velikou pozorností eh, čekám na dopady eh, této nové politiky pro podporu demokracie na rozpočet, nebo zajímá mě, jak se to odrazí v rozpočtu a zajímalo by mě, jak, eh, jaký dopad tato politika sousedství bude mít v rozpočtu, jak to tam bude vypadat. Je to v podstatě nová věc, nevíme, jakým způsobem to bude financováno, kolik finančních prostředků bude přiděleno. Je velice důležité, aby byla posílena kondicionalita financování partnerství pro demokracii a, a programy eh, eh, sdílené prosperity Zkrátka, mělo by to být tak, že dáváme finanční prostředky tam, kde se provádí reforma, kde se podporuje právní stát. Největší výdaje rozpočtu Evropské unie jsou samozřejmě soustředěny jinde, než jsou vnější záležitosti, ale rozpočet pro vnější záležitosti by měl být zvažován také z perspektivy rozumného využívání prostředků musíme o to usilovat, abychom to dobře vynakládali. A musím říci, že tady velice váhám, nebo jsem velice zdrženlivá, když vidím, že by Latinská Amerika v příštích letech měla být, v příštím roce měla být eh, těžištěm a že finanční prostředky, které tady budou vynakládány, by se měly zvyšovat. Já si myslím, že to těžiště by mělo být někde jinde než v Latinské Americe. Děkuji. Slovo má pan Ferm. Thank you, Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych navázal na některé poznámky paní Muně, zejména ohledně Středomoří. My jsme se sešli s monitorovací skupinou s panem Salafrankou a hovořili jsme o hospodářských nástrojích a o tom, jak je využít v této nové situaci. Myslím, že nesmírně důležité, abychom se v rozpočtu na 2012 zaměřili zejména na koordinaci nástrojů Kromě programu sousedství je tu ještě proces diskutování s investiční bankou pro projekty v tomto eh, regionu. Pak je tu také dohody se EBRD, které pokračují. Přemýšlíme o zemědělské spolupráci, o pomoci občanské společnosti a tak dále. Takže je opravdu důležité, abychom se zaměřili na koordinaci, aby se navzájem ty aktivity nepřekrývaly, abychom měli jasné priority a věděli, co chceme podnikat na moří v roce 2012 i z dlouhodobějšího hlediska. Extrémně důležité je, abychom se zaměřili na podmíněnost tak, abychom našli správné metody podmíněnosti ať co se týče demokracie či zprávy eh, a řízení eh, té podpory a pomoci, aby byla správně prováděna. Měli bychom se zaměřit také na riziko toho, že tradiční proponce, proporce nástrojů eh, sousedství, protože tu máme jich a východ, které mají určité proporce a dostane mm, dostanou se pod určitý tlak. Je zapotřebí, abychom diplomaticky se na to zaměřili tak, abychom dosáhli dobrého výsledku. Pan Lamzor právě řekl ohledně EDF a myslím, že paní Balcány se to taky zaměří, že to je především téma pro dočasný výbor SURE pro další finanční perspektivy, kde se budou zabývat eh, fondem EDF a dalšími zásadními otázkami. Proto bych chtěl eh, ještě eh, mm, podotknout, že je zapotřebí že do první, 31. března výbor sudem musí připravit všechny materiály a pak eh, musím přijít s naším společným finančním rámcem, s tím návrhem. Eh, prosím, eh, mějte tedy na vědomí, že je potřeba jednat i s tímto výborem a začlenit ho. Děkuji. Jenom upřesnění ohledně otázky paní Jachtemaky na komisi ohledně finančního dopadu nového partnerství s našimi jižními sousedy. Hmm. Vzhledem k nedávným eh, změnám nebo posledním změnám našeho pořadu jednání nebylo možné, aby se zúčastnila komise tohoto bodu, takže nemůže teď odpovědět eh, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za to, že přišla s námi debatovat o prioritách rozpočtu. Paní Muni se předložila priority našeho výboru, které se opakují každý rok. Myslím si, že pan Ferm zdůraznil jeden hlavní bod, a sice, jak by Evropská unie mohla reagovat na potřeby na jižním pobřeží středozemního moře v rámci politiky sousedství. A je to věc, která je v současné době opravdu velmi citlivá pokud jde o přeorientování fondu a eventuální přesun prostředků z východní politiky sousedství na jižní politiku sousedství. Evropská unie musí jednat velmi flexibilně. Pane předsedo, myslím si, že je důležité, jak říkala ve svém sdělení také vysoká představitelka, sjednotit různé mechanismy, které má Evropská unie, nejen rozpočtové prostředky, o nichž dnes dopoledne debatujeme, ale také obchodní prostředky, které máme k dispozici, prostřednictvím koncecí, o kterých se v současné době uvažuje, také zvýšení akcí Evropské investiční banky a potom také jsou zde možnosti využít Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Ale říkám, všechny naše závazky k různým zeměpisným oblastem musí být dodrženy. A jak říkáme, nejedná se o to, že bychom sundali šat jednomu svatému, abychom mohli obléknout jiného svatého. Musíme využít všech omezených finančních prostředků, které máme k dispozici, abychom řešili problémy, které vznikají v našem nejbližším okolí. Takže nemohu více nesouhlasit s tím, co říkala paní Jetemaky. Evropská unie má velké zodpovědnosti v Latinské Americe. Bude se konat summit s Latinskou Amerikou a Karibikem. V současné době využíváme výsledky summitu v Madridu a proto musíme také dodržet i své závazky v tomto regionu. Do budoucna bychom měli připravit reflexy o tom, jakou roli chce Evropská unie hrát na mezinárodní scéně a jaké prostředky by se měly mobilizovat v diskuzi o příštích finančních výhledech. A na závěr jedno doporučení, pane předsedo. Neměli bychom mobilizovat všechny své prostředky tváří v tvář krizi, ke které dochází ve Středomoří, aniž bychom věděli, jakým směrem se tyto procesy ubírají. Byli jsme v Egyptu, viděli jsme výsledky referenda z 19. března a viděli jsme, že ta změna ústavy se ubírala směrem, jaký požadovali lidé z muslimského bratrstva a lidé kolem eh, prezidenta Mubaraka. Takže si myslím, že bychom měli samozřejmě mít k dispozici tyto finanční prostředky, ale uvolnit bychom je měli až ve chvíli, když budeme vědět, jakým směrem se budou tyto procesy ubírat. Měli bychom být připraveni, měli bychom mít prognózy které připravují Evropská služba pro vnější činnost i ostatní, ale měli bychom být připraveni zastavit příliv svých peněz, pokud tyto procesy se nebudou ubírat demokratickou cestou a pokud sklouznou směrem, který nebude respektovat lidská práva a demokracii. Děkuji. Madame Balzani, voulez-vous conclure? Paní Balzani, přejete si to uzavřít? Eh, grazie per... Děkuji za tuto rozpravu, která je velice zajímavá. Můj první dojem po vyslechnutí příspěvku je takový, že v okruhu čtyři třeba, že to není ta nerozsáhlejší rubrika, eh, pardon, eh, okruh rozpočtu, eh, ukazuje problémy, které jsou i v jiných okruzích. Například je to potřeba patřičných finančních prostředků a ta souvisí se samotnou důvěryhodností institucí EU. To samo o sobě je velice důležité téma. Potřeba flexibility, eh, schopnosti odpovídat, reagovat účinnými, efektivními kroky na měnící se požadavky. Také ukazuje na potřebu koordinovat nástroje, koordinovat eh, tak, abychom nejen jednali efektivně, když máme nedostatečné zdroje, ale abychom eh, také důsledně byli schopni přinášet přidanou evropskou hodnotu. Takže je nezbytné se opravdu zaměřit eh, v práci eh, s tímto okruhem právě na tyto prvky. Ta, tento okruh trpí pod financováním, to je nepochybné a musí reagovat na zjevné potřeby, které se mění. Eh, téma Středomoří bylo zmíněno snad všemi řečníky. A, ehm, týká se mnoha aspektů. Chtěla bych vybídnout eh, kolegy, aby byli velice konkrétní. To, o čem hovoříme dnes, je rozpočet na rok 2012. Takže se budou konat další významné diskuze, které budou určitým způsobem ovlivňovat politické klima. E, s ním skončí tato rozpočtová procedura. Nicméně ty se budou odehrávat i jindy a jinde. Například kolega Ferm připomněl, že paralelně probíhají jednání ve výboru SURE pak je to otázka využívání finančních zdrojů, eh, politika členských států. To všechno samozřejmě vybudovalo nebo buduje určité prostředí pro nás, ve kterém pracujeme. Ale musíme si dát jasný konkrétní cíl to je důležité. Rozpočet, který eh, je stavěn pro konec programového období a právě proto také funguje výbor SURE, eh, znamená, že máme také velice omezený prostor eh, k pohybu. A proto je zcela nezbytné, abychom si stanovili priority. Proto vás vybízím, kolegové, abyste k tomu přistupovali opravdu velice realisticky a konkrétně a od tedy těch pilotních projektů a přípravných akcí, o kterých jsem hovořila, to je ta první lhůta, kterou je třeba se zabývat, zaměřit na tu konkrétnost. Ještě předtím, než se předloží nové projekty, je třeba analyzovat ty, které máme, protože ty, ten prostor, tu rezervu, kterou máme, jsou ty, které už zde jsou. Eh, a pokud z nich odebereme, eh, zbyde nám eh, k mm, volného prostoru k pohybu ještě méně. A proto vás je požádat, abyste skutečně postupovali velice konkrétně a abyste od samého počátku se zaměřili na hledání priorit, která, které si budeme přát mít v roce 2012, abychom je mohli posléze transformovat do všech jednotlivých prvků ať už to jsou eh, přípravné eh, kroky nebo ty pilotní projekty anebo pozměňovací návrhy ohledně čísel. Jak víme, první dokumenty, které přijdou s konkrétními čísly, eh, přijdou později, takže pak budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji vám, paní Balcány. Následující bod na pořadu jednání je po tedy úloze eh, Evropské unie v eh, mnohostranných organizacích budeme pokračovat příbuzným tématem a to je doporučení Evropského parlamentu radě ohledně dalšího zasedání valného schromáždění Organizace spojených národů. A zpravodaj připravil určitý návrh, který už byl eh, prodiskutován v pracovní skupině Eh, pro EU v OSN a já mu teď předám slovo, aby zhrnul svá základní doporučení. Prosím, pane Lamsdorfe, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zcela správně jste uvedl, že v pracovní skupině k OSN jsme už prodiskutovali eh, tuto zprávu jednou a teď jsou tady určité technické věci, které musíme provést, protože administrativních eh, podle administrativních pokynů jsme to museli zkrátit, ale ta podstata by tam měla zůstat zachována. Pro ty kolegy, kteří ještě neznají eh, celý tento postup, jde o doporučení pro radu k tomu, Jaké priority bychom měli sledovat na 66. zasedání valného schromáždění Organizace spojených národů za Evropskou unii? A jako v minulých letech to vlastně navazuje na návštěvu delegace AFETu v New Yorku, kde jsme diskutovali s našimi eh, partnery tak eh, abychom si vyslechli, jaké jsou největší výzvy, eh, největší zájmy nebo oč nám tam jde. A tady to vychází z mnoha let dialogu mezi parlamentem a členskými státy a příslušnými delegacemi, eh, různými fondy, programy. Tedy my se snažíme to tady eh, se dostat na vyšší úroveň a myslím si, že se to povedlo. Jak jsou eh, spojené národy důležité, to tady asi nemusím zmiňovat. Právě jsme zažili, co tady proběhlo s, s rezolucí 1973, je to velice významné, ale myslím si, že ty priority musíme vidět i do budoucna, nejenom v omezení na současný okamžik, protože Spojené národy jsou velice komplexní organizací, velkou organizací, kde je opravdu mnoho uh, různých výzev. Jaké jsou priority pro tento rok? Evropský parlament uh, samozřejmě uh, je zaměřený na roli Evropské unie. Uh, ve Spojených národech. Máme tady eh, k peace buildingu a k řízení krizí určitá doporučení a potom také k lidským právům. Pak jsou tady nějaké další úseky nebo části v tomto dokumentu, které jsou kratší z několika důvodů. Jeden už jsem zmínil, zkrátka proto, protože nemáme tolik místa, jak bychom si představovali. A Dále jsme záměrně eh, roz, eh, zkrátili část, která se týká rozvojové spolupráce, protože tady máme tradičně velmi dobrou spolupráci s výborem pro uh, tuto spolupráci a to bude pokračovat i nadále, takže čekáme na stanovisko výboru pro rozvojovou pomoc a to tam potom budeme integrovat. Uh, Dostávám se k první části eh, postavení Evropské unie v systému Organizace spojených národů. Tady není eh, kolega nebo kolegyně, která by se měla tímto zabývat. Je to těžký úkol a na počátku eh, také zástupci generálního shromáždění reagovali velice skepticky. Jde o to, abychom tady opravdu zvýšili konzistentnost, viditelnost, chceme mít větší vliv Evropské unie. A jde o to, eh, kterých témat bychom se mohli chopit v organizaci eh, Spojených národů. A to je právě to, co jsem už naznačil, tedy postavení Evropské unie v eh, generálním schromáždění, potom různé pozice, také vysoké zastupitelky a tak dále. A musím říci, že v tuto chvíli eh, to eh, v Radě bezpečnosti z naší pozici vypadá lépe. Dále mír a bezpečnost. Tady chceme mít operativnější přístup. Jde o odpovědnost za ochranu, to už jsme zmiňovali minulý rok, jakožto důležité téma. Byla tady stanovena pracovní skupina a ta by měla být ještě významnější. Já jsem velice rád, že jsme v naší skupině dospěli právě k tomuto názoru, protože rezoluce Rady bezpečnosti z 26. února k Líbii, to znamená, ne je to úplně eh, poslední, ale to předtím zmiňuje poprvé eh, responsibility to protect, tedy odpovědnost chránit, a teď poprvé by eh, se to mělo projevit ve formálním prohlášení OSN, pokud jde o současnou krizovou situaci. Takže to směřuje eh, k normě o této zodpovědnosti za ochranu v rámci Eh, mezinárodního práva. My jsme to vždy chtěli, tlačili jsme na to, nebo snažili jsme se, aby to bylo více tedy prosazeno. A jsme na dobré cestě. Potom mír a bezpečnost. Eh, tady je velice důležité mít rozsáhlou eh, mírotvornou strategii. Potřebujeme integrovaný dlouhodobý přístup a větší synergie mezi uchováváním míru na straně jedné a e, mírotvůrnými aktivitami na druhé straně a proto e, mírotvorné e, aktivity výboru jsou velice důležité. Je to důležitý krok k tomu, aby, nebo je to důležitý důvod, proč tady vlastně musíme posílit naše pozici. A my tady máme různé problémy, je to tam složité odhlasovat a u nás v Evropské unii s tím máme problémy, ale v OSN je to ještě mnohem složitější. A právě tady, kde jde o důležité inovativní věci, tak tam bych si velice přál, aby se to povedlo. Spolupráce s ostatními, tady si myslím, že je důležité uh, zlepšit koordinaci mezi různými eh, regionálními partnery, to platí také pro řízení krizí mezi eh, například Evropskou, Africkou unii a i OSN a potom bych tam možná ještě do toho zahrnul i subregionální eh, organizace v Nové Gvineji. Jsem udělal velice dobré zkušenosti s ECOWAS. Tam je velice pozitivní vývoj, který mi dodává naději a já si myslím, že na, to bychom, na tom bychom měli stavět. Eh, téma eh, odzbrojování, jaderné odzbrojování. Eh, tedy byla konference v roce 2010, která se zabývala smlouvou o odzbrojování a my teď to z toho děláme, vlastně pracujeme na, tom, na doporučeních, které vyplývají ze závěru této konference. Potom je tam také boj proti terorismu, tam někteří členové pracovní skupiny udělali velice konstruktivní návrhy a ty se také odrazily v textu. Otázky lidských práv. Tam je několik institucionálních otázek, například práva, eh, lidsk, eh, pardon, lidská práva, jakým způsobem se s nimi eh, tady bude zacházet, potom koncept lidských práv nebo rada pro lidská práva, jakým způsobem zlepšit její kompetence a především také hlasování. Generální schromaždění OSN Líbii Eh, jednoduše řečeno vyhodilo z této rady, po té, co Kadáfi začal eh, střílet na svůj vlastní lid. A podle mého názoru, a myslím si, že kolegové s tím souhlasí, by bylo smysluplné, kdybychom ho vůbec do té rady nepouštěli, do Rady pro lidská práva. To znamená, že ta kritéria pro to, kdo bude členem, to je velice důležité. Potom další tematické věci jako odstranění trestu smrti, monatérium k tomu potom odstraňování mučení, práva dětí, e, práva vyzna, vyznání a také práva žen. Já jsem ochoten tady odpovědět na otázky e, v diskuzi, především pokud jde o vztah OSN e, k takzvaným útvarům eh, G, to znamená G7, G10, G20 a tak dále. Takže budu na to odpovídat a teď se už těším na diskuzi. Děkuji. Merci, monsieur Preda. Děkuji, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu Lambsdorfovi za velmi produktivní první výměnu názorů, která už proběhla k tomuto návrhu usnesení. Pan Lambsdorff zahrnul některé z mých návrhů do svého textu, nicméně se domnívám, že předložím ještě několik dalších pozměňovacích návrhů. Zmíním se o třech nebo čtyřech otázkách, které jsou podle mě velmi důležité v kontextu této diskuze. Především si myslím, že bychom měli uvést myšlenku, že přítomnost Evropské unie by se měla posílit na poli OSN a to by mělo být uděláno vysíláním stejného sdělení, ale také využívání více hlasů, protože zástupci Evropské unie se mohou obrátit na Spojené národy pouze v případě, kdy evropské členské státy vyjádří své stanovisko, takže využijeme těchto hlasů členských států. Za druhé, myslím si, že je důležité zdůraznit, že je nutno aby hlasovací postupy v radě byly konkurenceschopnější, protože jak to vypadá v současné době? Regionální skupiny si hlasováním stanoví, jaký kandidát bude podporován v Radě pro lidská práva. A já si myslím, že bychom zde měli podpořit právě toho správného kandidáta do Rady pro lidská práva. Také si myslím, že bychom měli vyřešit problém prohlubování propasti mezi členskými státy při hlasování v Radě pro lidská práva. A kromě toho bych také zdůraznil fakt, že bychom v návrhu zprávy mohli říci, že Evropská unie je významným přispěvatelem do rozpočtu OSN. Přispíváme více než 38% do tohoto rozpočtu a já si myslím, že s tímto vysokým příspěvkem by měla vyplývat také větší zodpovědnost. V tomto smyslu tedy předložím některé pozměňovací návrhy, ale v každém případě chci panu Lambsdorfovi poblahopřát. Merci, monsieur Leinen. Děkuji, pan Leinen. Danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat Alexandru Lambsdorfovi za vyváženou zprávu. Už v pracovní skupině jsme měli příležitost o ní diskutovat po Lisabonské smlouvě se i já donívám, se musí Evropská unie stát aktérem eh, na mezinárodní scéně, mezinárodní politice a to musí být také zřejmé v rámci OSN. Eh, Evropská unie na generálním schromáždění eh, Alexandra Lamsov tady zmiňovala Radu bezpečnosti. A je důležité, aby Evropská unie tady všude nechala zaznít svůj hlas. Uh, bylo by užitečné, kdybychom tady měli optimálnější propojení institucí v Bruselu eh, s naší delegací v New Yorku, tak aby to všechno hladce fungovalo. A když se podíváme na eh, rezoluci Klíby, tak tam se to nepovedlo, protože eh, tady to nebylo dobře koordinováno a vlastně tento, tato zkouška nedopadla dobře. Pokud jde o G8 a G20, tak to jsou zvláštní grémia, která samozřejmě mají svou funkci, ale měli bychom usilovat o to, aby Evropská unie zůstala, pardon, aby OSN eh, zůstala eh, centrální organizací eh, pro světové společenství a musí tady být vazba mezi G8 a G20 a jejich jednáními a také jednáním v rámci, nebo jednáním v rámci OSN. Pokud jde o mírno, mírotvornou strategii, tak víme, že chudoba a znečišťování nebo ničení životního prostředí, prostředí vedou k válkám. Takže a tento celkový přístup, který máme, musí vést ke koherentnější politice e, v těch místech ve světě, kde jsou krize a pokud možno musíme jednat preventivně, abychom zabránili potenciálním konfliktům nástroje, které politika má, tedy rozvojová politika, ochrana životního prostředí a podobně. Ve zprávě máme zvláštní kapitolu Evropská unie a Africká unie. To mě velice potěšilo. Afrika je náš sousedský kontinent a vzhledem k událostem v severní Africe bychom tam možná mohli to ještě trochu rozvést, eh, doplnit a já doufám, že OSN se teď, eh, nebo myslím si, že se budou muset samozřejmě zabývat severní Afrikou a proto bychom tam mohli různé věci doplnit. Boj proti terorismu je i nadále velice důležitým tématem, především spolupráce s USA se tady zdůrazňuje, to je jasné. Ale proč ne třeba Rusko? Je eh, několik zemí, které tady mají problémy s, teroriskem, eh, s terorismem. Jakožto předseda výboru pro životní prostředí jsem se samozřejmě eh, díval eh, na COP16 a COP17, eh, tedy na klima, ochranu klimatu. To je velice důležitá věc v rámci umluvy OSN a Evropská unie by tedy měla hrát aktivní roli i nadále. Neměli bychom polevit v našich aktivitách Myslím si, eh, že eh, cestovní mapa, eh, kterou komise předložila, je určitým, určitou směrovkou, ukazuje nám, kam bychom měli se ubírat. A Jinak jsem měl dojem, že pokud je o Mezinárodní trestní soud, tak bychom to měli posílit, tento nástroj. Je zajímavé, že USA se poprvé zapojili eh, do eh, výzvy pro trestní soud, po té, co vlastně léta byly spíše proti. A otázka je, jestli mandát trestního soudu lze rozšířit. A tady mám na mysli obrovské vlastně trestné činy proti životnímu prostředí a tady e, není nikdo, kdo by no, žaloval ty, kteří to spáchali a, a ehm, a e, já si myslím, že tady bychom nemuseli zřizovat nějaký další soud, ale stačilo by rozšířit ten mandát e, trestního soudu, který již existuje. A Alexander Lambsdorff jakožto poslední bod zmínil lepší účast parlamentů a já si myslím, že to by byl struktur, nebo myslím, je to velice potřeba, myslím si, že strukturální chybou OSN, že vláda sama o sobě tam je tedy zastoupena a potom, eh, ale nejsou tam občanské společnosti, možná ještě nevládní organizace, ale eh, tuto věc bych tady rozhodně doplnil, protože účast parlamentu, to je podle mě příliš vágní. V budoucnosti potřebujeme nějaký orgán, v systému eh, Evropské unie, kde by byly zastoupeny parlamenty. IPU je pozorovatel, to je skvělé, ale mě by zajímalo, jestli parlamenty opravdu jsou pozorovateli. Podle mě to nemá statut pozorovatele, to neodpovídá uh, jejich pozici. Uh, tedy to, že je to orgán volený občany po celém světě. A myslím si, že o tom budeme muset zahájit diskuzi. Eh, diskuzi o parlamentním schromáždění v rámci systému OSN, podobně jako máme něco takového v evropském společenství, tedy měli jsme eh, spolupráci parlamentu a nakonec vlastně z toho vznikl Evropský parlament po létech. Takže celkově musím říci, že podporujeme tuto zprávu a některé věci tam ještě doplníme. Merci. Euh, Děkuji. Paní Lochbiller. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Také já bych se chtěla připojit eh, k poděkování pro pana Lamstorfa. Je to velice dobrá zpráva, budeme s ní souhlasit eh, a já nebudu opakovat to, co tady bylo řečeno, tedy význam Evropské unie v rámci OSN, ale zmíním jenom některé věci ke kterým chceme předložit pozměňovací návrhy. Týká se to eh, jaderného odzbrojování, bod L. Je to tam eh, vše znázorněno velice zkráceně a my bychom chtěli navrhnout, abychom rychleji dospěli k opravdu závažnému procesu odzbrojování s opravdu efektivními opatřeními. Teď tady nebudu zmiňovat konkrétní formulaci, jenom ten směr. Potom eh, boj proti terorismu. Tady je možné, že budeme mít trochu jiný názor, protože především to, že spolupracujeme s USA, to vlastně v principu souhlasí, je to pravda, ale je to v rozporu s bodem F, kde je uvedeno, že úsilí o boj proti terorismu podporujeme tam, kde je to v souladu s, lidsk- s ochranou lidských práv. A bohužel v průběhu tohoto roku jsme slyšeli od amerického prezidenta, že i nadále chce eh, zatýkat určité osoby a neuvádět, eh, kde eh, jsou tedy takto zatýkány zatýkáni, pokud jsou to domělí teroristé. A to je podle nás eh, v nepořádku, takže eh, nesouhlasíme. A navrhli bychom, abychom eh, tady ještě jednou hovořili o tom, že seznamy OSN teroristů by měly být ještě jednou přehodnoceny, nejsou transparentní, není zřejmé, jak se tam dostávají jména, jak jsou opět škrtána a vlastně se vůbec nepoužívají k potírání terorismu. Potom chápu eh, to, že jste museli ten text krátit. To je potom samozřejmě obtížné u těch konkrétních návrhů, například u lidských práv. Ale přála bych si jedno doporuči- eh, doplnění, u lidských práv písmeno R, tam hovoříte o odstraňování mučení. Jako, a já bych navrhla, aby to bylo i rozšířeno, jako v minulých letech eh, v usnesení, tedy že jsou členské státy vyzývány, aby podepsali eh, dodatkový protokol k mučení, protože to neprobíhá dostatečně rychle a nepodepsalo to tolik členských států, kolik by bylo potřeba v pracovním dokumentu eh, pracovní skupiny u lidských práv byl odkaz na to, že je potřeba zabývat se klimatickými uprchlíky, tedy v tom smyslu, že by se zkoumalo, zda by k tomu měla být eh, vydána eh, vlastní dohoda a jakým způsobem by vlastně státy měly řešit otázku klimatických uprchlíků. Možná, že by se to hodilo u lidských práv, ale možná také v odstavci o klimatických změn. Potom závěrečná doporučení. Myslím si, že ta formulace, že máme podněcovat diskuzi o roli evropských parlamentů, tedy pardon, o roli <laughs> parlamentů, eh, tady si zkrátka k tomu myslím, že to je příliš brzy, je to kontroverzní abychom eh, tady hovořili o nějaké konkrétní podobě zastoupení parlamentu. Ta zmínka, která tam je v této podobě, by měla stačit. Eh, Milan Mon. Děkuji, pan Milan Mon. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl na úvod poděkoval panu Lamzorfovi za jeho zprávu. Myslím si, že je velmi úplná. Je velmi obtížné podívat se na tak širokou tematiku, kterou řeší Spojené národy. Vzhledem k tomu, že jsou zde celá, je zde celá řada omezení a zpravodaj musí být velmi selektivní, aby mohl dodržet eh, tato omezení. Jen pár stručných komentářů, protože o této věci už jsme hovořili v pracovní skupině pro OSN ale přesto chci velmi stručně se zmínit o tom, že, jak pan Lansdorf už ví, já bych byl raději, kdyby odkaz na Radu bezpečnosti a vstup nových členů byl omezen pouze na toto konstatování, aby se tam nehovořilo o stálých či nestálých členech, dokonce se to hovoří i polostálých členech. Já myslím, že parlament by se k tomu vysvětlo, vyslovovat neměl, jaký by měl být charakter těch členů. Dále no, zde nemám žádný problém s tím, co se zde říká o terorismu. Myslím si, že také USA je naším důležitým strategickým partnerem, i když máme určité rozdílné názory na boj proti terorismu. Ale byl bych rád, kdyby se zde výslovně zmínila jednání Myslím, že se jedná o tu třetí úmluvu o terorismu. Tam se hovoří také o definici terorismu. A už to probíhá celou řadu let. Já si myslím, že je nutno explicitně odkázat na potřebu dovršit tuto umluvu. A další věc. Na straně 6 se hovoří o Libii a tam si myslím, že by se mělo jasně odkázat na rezoluce 1970 a 1973. Čtvrtý bod. Jen takový detail. Říká se zde, že je nutno zmírnit eh, důraz na interní konzultace členských států. Nevím, jestli se to nemůže špatně vykládat. Myslím si, že tyto vnitřní konzultace členských států jsou i nadále důležité. Takže já bych nevysílal signál v tom smyslu, že by se tyto národní konzultace měly omezovat. Říká se zdám v bodě 1a, že by se zmírnil důraz na tyto interní konzultace, já si myslím, že jsou i nadále velmi důležité. Protože poslední rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1973 jasně ukázala, že neexistuje jednomyslnost mezi těmi čtyřmi státy, které v současné době jsou za EU členy Rady bezpečnosti. Další dva body Říká se zde, že OSN je jediný legitimní orgán pro global action. Souhlasíme s tím, že je to legitimní orgán, ale říkat jediný. To by mohlo znamenat, že G8 a G20 nejsou legitimní. Jsou neformální, ale říkat, že jsou nelegitimní, i když vím, že to ten text takto neříká. Já bych byl trochu opatrný. Neříkal bych the only. Řekl bych prostě, že je to legitimní orgán. Ne jediný, protože to mně připadá trochu přehnané. A potom odkaz na Africkou unii. Dobře, ale za současného stavu věcí si myslím, že když už se tam cituje nějaká regionální organizace, tak je teď velmi moderní Arabská liga. Proč jenom Africká unie? Citoval bych i Arabskou ligu. Mám zde i další věci. V tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy, nebudu vás už dále nudit. Děkuji panu Lansdorfovi. Je to velmi důležitá zpráva, která je v souladu s tím, co tato sněmovna řeší. Děkuji. Děkuji. Jen pro vaše informaci. Debata o Turecku neproběhne, protože paní Flotr nebude k dispozici z důvodu, které jsou nezávislé na její vůli. Paní Muniz. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Blahopřeji panu Lamsdorfovi k jeho doporučení. Myslím si, že je to znovu velmi úplné a je to v souladu s mezinárodní aktualitou. To nevždy je snadné. Chci uvést jen pár věcí, které by podle mě měly být v rezoluci. Je to odkaz na ženy v rámci OSN a na novou strukturu v rámci OSN pro ženy. Myslím si, že tam by měl být odkaz. A také bychom měli zmínit daň z finančních transakcí, to je mechanismus v rámci finančních institucí a rozvoje. Je to nový zdroj prostředků a navíc je to věc, o které se debatuje v souvislosti s globální zprávou. Velmi důležité je ale to, co zde říká pan Lansdorf ohledně peacebuildingu a vztahem a vztahu ke stabilizačnímu nástroji Evropské unie. A také je velmi důležité to, co dělá SVČ v rámci budování míru, bohužel tohle vypadá, že tento pilíř SVČ nemá k dispozici žádné prostředky, žádné lidské zdroje, prostě vůbec nic. Já jsem chtěla zmínit jen tyto body, v každém případě si myslím, že tato zpráva je výborná a já nemám žádný problém s tím doporučením. Přečetla jsem si ho anglicky a jsem ráda, že v tomto případě žádný problém uh, nenastal u žádné frakce, že si všichni byli schopni toto přečíst anglicky. I když to není ve všech jazycích, já si myslím, že flexibilita a způsob práce našeho výboru vyžaduje někdy, abychom nedodrželi všechno to, co stanoví jednací řád. A není to často kvůli tomu, že by se tak rozhodl zpravodaj, Někdo si před chvílí stěžoval, že si nemohl přečíst tu zprávu o lidských právech v angličtině. Já jsem ráda, že teď se tady nikdo neozývá, že se tady neprotestuje, protože si myslím, že toto je způsob, jak může náš výbor velmi flexibilně fungovat. Děkuji. Pan Kresofler. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi uh, dobrý dokument, který pan Lambsdorff předložil. Musím to tady zmínit a musím opakovat to, co tady už zaznělo. Uh, Eh, pro mě je velice důležitá věc, pokud jde o potírání mezinárodního terorismu. Eh, paní hm, jedna kolegyně tady eh, říkala, že bychom tady neměli vyčlenit jednu zemi, kterou tady zmíníme. Já myslím, že USA a i Rusko bychom tady měli zmínit, protože USA tady už dlouhá léta předkládá pokyny, jak potírat terorismus. Někdy jsou to správné pokyny, ale někdy jsou to nesmyslné požadavky, které podrývají lidská práva, tedy občanská práva. Takže uh, musím říci, že bych uh, to tady nechtěl vypouštět, protože dochází k stále větší e, míře bilaterálních dohod, pokud jde o předpisy například mezinárodní letecké dopravě nebo předávání údajů e, v oblasti bankovnictví. A tady jsme e, nebo měli bychom si vytvořit jednotný celosvětový systém, také pokud jde například o bezpečnost v, leteckém, v letecké dopravě. Jinak musím zdůraznit téměř se vším, co tady zaznělo, ale pozor, neměli bychom tady se rozepisovat a psát tady nějaké romány, měli bychom být opravdu struční a pregnantní, takovým způsobem se vyjádřit, aby to bylo srozumitelné. Nemusíme tady uh, uvádět úplně vše, co je důležité, musíme se opravdu soustředit na to základní. Děkuji, pan Prodi. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat kolegovi Lamsdorfovi za jeho práci Velmi stručně se vrátím k tomu, co uvedla kolegyně Lochbiller o klimatických uprchlících. To si myslím, že je třeba konkrétně zmínit a uznat takovýto eh, status, protože nejsou chápáni jako držitelé určitých práv. podvýboru pro lidská práva jsme nedávno se zabývali právě tímto tématem klimatických uprchlíků. A proto bych se chtěl zmínit o poslední části tohoto dokumentu pana Lambsdorfa, hovořící právě o klimatických změnách. Jasně vyplývá, že musíme centrem diskuze učinit opět to, čemu říkáme klimatická spravedlnost eh, i zde v Evropském parlamentu. Musíme to převést v, politic, eh, v politická eh, řešení, tu, tu společnou zodpovědnost, o které se hovořilo na konferenci v Bari. A to musíme opět mm, dostat do jádru našich diskuzí, protože jinak se nám nepodaří vyřešit problém mezinárodní eh, disciplíny a dodržování, tedy emisí skleníkových plynů. Na druhé straně je také třeba, abychom pochopili, že mapa do roku 2050, tedy ta cesta zaměřená na to, abychom do roku 2050 měli od, eh, uhlíkovanou společnost, má nás vést tedy od, eh, k tomu, abychom přešli od eh, fosilních zdrojů k obnovitelným zdrojům. A k omezení 80 až 90 emisí, jak se zmiňují v této roadmap, v té cestovní mapě. A toto všechno znamená, že nesmíme postupovat jednostranně, protože kdybychom tak postupovali, tak i celá koncepce eh, obchodování s emisními povolenkami a protokol eh, z Kyoto by mohly být spochybněny. Proto je tak důležité, abychom se odvolávali na návrh komise a vyvozovali patřičné závěry. Protože ten systém obchodování s emisemi cap and trade by mohl být chápan i jednostranně, například prostřednictvím daně z uhlíku a nebo a nebo opatření na hranici vůči těm, kteří by, eh, nebo limitních opatření proti těm, kteří by nerespektovali takovouto disciplinu. Reforma eh, OSN musí eh, být spojena i s tím, jak má vypadat eh, OSN, že kromě tedy zastoupení vlád, tam, mají být zastoupení, eh, tam má být zastoupení parlamentů, abychom dosáhli větší demokratizace těchto mezinárodních eh, organizací. V této perspektivě G20 a G8 jasně musí být skupinami, které přijímají iniciativu a které mají přispívat k další diskuzi o institucích, tedy o těch jednotlivých schromážděních a, a skupinách a mm, institucích Spojených národů. Děkuji. I, uh, monsieur... Děkuji. Pan Givares. Uh, thank you very much, Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, vítám eh, tento návrh pro 660. schromáždění. A ta, tento návrh zprávy bude velice užitečná pro jednání rady. Spravodaj eh, pan Lambsdorff eh, má také o tomto promluvit eh, v Dubnu a tato diskuze může pokračovat tedy ještě v Dubnu. Těžko můžeme říct, co na ní má být přesně nastaveno do priorit do toho 60. schůze. Ze strany EU chceme konciznější, přesnější eh, definice několik klíčových prvků, klíčových eh, témat, eh, o několik událostí. V časovém horizontu loni se nám podařilo ten text zjednodušit, zprůhlednit Doufáme, že letos to bude ještě lépe. Chceme ty priority uspůsobit podobně, jak o nich hovoří tento návrh. Chceme je tedy eh, sestavit kolem těchto tří základních pilířů. SVČ Doufáme, že přispěje už nyní k lepší viditelnosti, konzistentnosti a koherentnosti ve vnější činnosti eh, Evropské unie a velice důležité k tomu je, aby to, e, tato rezoluce prošla OSN tak, aby Evropská unie mohla jako pozorovatel hovořit za své členské státy a hovořit tedy ve všeobecné rozpravě. Vítáme e, činnost Evropského parlamentu a e, tuto kampaň, která by měla zajistit tedy naše efektivní účast Mohl bych vám sdělit několik detailů ohledně té poslední části kampaně a rozhodnutí, která eh, mají být přinesena eh, k jednání v New Yorku od září loňského roku. Jasně nám to ukazuje, že eh, se tedy schyluje k rozhodnutí Snažíme se dosáhnout konsensu a dosáhnout dohody o konečném znění. Čeká nás poslední krok v této kampani a následně rozhodování přijde o návrhu rezoluce. Děkuji za pozornost. Merci, Děkuji, pane Lamsdorfe. Um, Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za všechny konstruktivní příspěvky anglicky. Já to řeknu anglicky také. Děkuji všem. Děkuji také SVČ. Myslím, že eh, došlo k vynikající výměně názorů o eh, tomto tématu a určitě se mnohé zlepšilo za posledních pár let. Je, mm, to, ta komunikace je velice užitečná. Blahopřeji vám k rozhodnutí toho, že předložíte formálně návrh a rezoluce. Držím vám palce, aby to dobře dopadlo. A, a teď myslím, že to mohu říci i jménem kolegů. Zmíním se jen o pár e, tématech. Opravdu to bude velice obecné nejdřív a potom k tomu, co řekla Prody o e, klimatu. E, takže když hovoříme o vyjednávání o klimatických změnách, nejde ani tak o ten obsah vyjednávání, ale o úloze OSN. Eh, na to se tedy zaměřujeme. OSN je tedy organizací, která jediná má tedy legitimitu eh, k tomu, aby takto vyjednávala s ohledem na mezinárodní právo. Takže nemůžeme se hlouběji zaměřit na prvky, které obecně vzato jsou součástí práce ve výboru, ale jde nám o to, aby ten proces vyjadřoval naše stanovisko a aby ten proces se zaměřoval a byl zakořeněn pevně v OSN. Ještě e, několik dalších poznámek. Jsem e, rád, že OSN žen je zde zmíněno. Eh, určitě o tom slyšíme víc eh, od paní Vašlor a všechny vás vybízíme, abyste se zúčastnili toho setkání. Bude to opravdu velice zajímavé. My jsme se s ní sešli v New Yorku, je to nesmírně eh, zajímavá osoba. A má nový úkol v této souvislosti ohledně daně z finančních transakcí. To se hodně diskutuje v parlamentu. Také se o tom bude hlasovat ohledně proti teroristických eh, opatření a eh, vztahu se Spojenými státy. Někdo to kritizuje, proč tam je také zmínka o eh, Spojených státech. Je to kvůli výročí 11. září. A pak další otázka je nedostatečnost ochrany lidských práv v boji proti terorismu ve Spojených státech. Samozřejmě, že ten americký systém není úplně perfektní, ale také zmiňujeme Rusko, abychom to nějak vyrovnali, ale to mi přijde opravdu zvláštní, protože situace s lidskými právy v Rusku je mnohem, mnohem horší než ve Spojených státech. A nepřejete si přece, abychom se zabývali eh, jednáním ehm, orgánů eh, pro potírání terorismu v Rusku. To je přece úplně jiný kontext. To bychom také se mohli zmiňovat o Indii, tam vzpomeňme na Bombay, Filipíny, Španělsko. Takže jako Evropané myslím, že bychom se mohli tedy zmínit o Spojených státech, ale jsem otevřený dalším diskuzím, aby nám bylo všem jasné, o čem hovoříme. A také Jo Leinen se zmínil o dalším prvku, a to je že musíme hovořit eh, a zaměřovat se na, na Afriku, na Africkou unii. O tom hovořil také Francisko, eh, o Arabské lize. Ohledně parlamentního schromáždění opět budeme živě diskutovat a hlasovat, eh, protože tam souhlasím většinou s Leinenem, ale je tam jedna věc, ve které se neschodneme. Jsem přesvědčen, že je to příliš zjednodušující prohlásit, ať OSN je demokratické, tím, že tam budou eh, pracovat i zástupci parlamentu. Výsledkem by bylo, že bychom tam seděli s lidmi eh, z kubánského nebo severokorejského parlamentu a tvrdili, že to je demokratické. Eh, musíme to prodiskovat s paní Lochbler a dalšími Eh, nevím, jak přesně to prosadit, ale eh, ta úplně přímá myšlenka parlamentního schromáždění mi nepřipadá jako nejlepší řešení. Klimatičtí uprchlíci, ano, je třeba vést diskuzi. Ehm, já bych to teda teď eh, zkracoval, je třeba to prosovat pořádně, ICC, Víme, že v Evropském parlamentu je tedy skupina přátel ICC, paní Lochbiller o tom hodně ví, takže máme eh, dobrou příležitost tomu o tom eh, hovořit a pak um, uvidíme ještě, jak přesně zašlenit některé věci do zprávy. Um, a jedná se nám také o to, že zapotřebí mít SVČ patřičně vybavenou. Um, pak je to otázka New Yorku. Diskutovali jsme tam s kolegy z rozpočtového výboru. Těžko můžeme hovořit o mm, rozpočtové neutralitě, když eh, eh, víme, co sebou nese rotující předsednictví. Děkuji všem kolegům za laskavá slova a za jejich příspěvky. Těším se na další diskuze, hlasování ve výboru a také se těším na další eh, diskuzi s radou a s SVČ. Merci, monsieur Lansdorf. Děkuji, panu Lansdorfe. Dvě informace. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 31. března. A druhá věc, hlasování. A druhá debata je 12. čtvrtý, tedy ve výboru. Paní Bašli, jak jsme právě připomněli, která je v čele nového subjektu OSN pro ženy bude v Bruselu teď ve čtvrtek 24. Zúčastní se zasedání výboru pro ženy od 9 do půl jedenácté a toto zasedání bude otevřeno i pro členy výboru AFED, kteří se ho budou chtít zúčastnit. Děkuji a končím zasedání.